Srdečně vítám mezi námi také kolegy z výboru na ochranu životního prostředí, jakož i kolegy z tisku. Byl bych vám velice zavázán, eh, kdybyste pomalu, ale jistě učinili poslední fotografie, tak, abyste se mohli posadit a učinit eh, tady volný prostor, protože je lepší diskutovat s někým, když se navzájem vidíme a v současné době je to poněkud obtížné, eh, protože někteří kolegové nám tady ještě stojí v cestě se svými kamerami a jiným náčiním problém. Takže dnes máme na programu slyšení eh, s komisařem pro energii. Velice srdečně mezi námi vítám Günthera Oettingera, eh, předsedu vlády Bádenska-Württemberska. Jak vidíte, je aktivním politikem Eh, velice srdečně vás vítáme, pane Oettingere, nesmírně se těšíme na rozpravu s vámi. Dnes se jedná o energetickou politiku, což je téma, které pro tento výbor v posledním roce získalo na významu, eh, co se týče významu vůbec v rámci evropské politiky, ale je to samozřejmě také téma, které vždy bývá a zůstává sporné. Souvisí také s vysokou bezpečností a jsem si jistý, že to také ještě nabude na významu, proto protože energetická politika po Lisabonské smlouvě je ještě významnější. Mám velikou radost, že jste se eh, dostavili v takovém počtu. Eh, dovolte, abych také velice srdečně pozdravila, přivítal mezi námi předsedu výboru na ochranu životního prostředí pana Joa Linena, protože jeho kolegové on se budou účastnit kladení otázek. Toliko úvodem a tím, dámy a pánové, si myslím, můžeme začít. Dovolte, abych vás ještě jednou upozornil na pravidla, která jsme velice Eh, obšírně vysvětlovali včera, ale nechci to opakovat ze široka, to bych vás tady nudil. Prosím pěkně, dodržujte čas tak, aby všichni se dostali k položení dotazu a prosím pěkně pochopte, pakliže nedodržíte čas a to platí pro všechny kolegy a platí to i pro kandidáta, budu politováníhodným způsobem nucen vás přerušit, eh, protože chceme umožnit i těm, kteří jsou na řadě až poslední, aby mohli své otázky položit. Takže vítejte srdečně, pane Oettingere, Máte slovo, máte příležitost nám přednést svůj projev 10 minut. Písemné podklady všichni kolegové mají, znají to nejdůležitější. Můžete na tom budovat. Srdečně vítejte, máte slovo. Ich danke für die Gelegenheit und Děkuji za tuto příležitost a velice se těším na tento první kontakt s vámi, s výborem pro průmysl a s výborem pro životní prostředí. Toto setkání je pro mě velice důležité. Je to pro mě příležitost, abychom si vyměnili naše postoje. Chtěl bych říct jednu věc. Ucházím se o členství v komisi a chci úzce spolupracovat s parlamentem v mé oblasti kompetencí. V současné době stojíme před novou kapitolou. Je to nová kapitola, která se otevírá Lisabonskou smlouvou. Vy jste byli zvoleni jako nový parlament, tím také začíná nová kapitola. Také máme novou strukturu v radě a máme vysokou představitelku pro zahraniční záležitosti. A zároveň se otevírá nová kapitola tím, že zde jsou nová očekávání na další vývoj Evropy. Nacházíme se uprostřed krize finančních trhů. Na evropské úrovni, na národní, regionální i místní úrovni jsme učinili četná opatření pro zmírnění krize, ale stále ještě jsme se z krize nedostali. Znamená to, že po krizi pro Evropu, pro členské státy a pro občany nebude všechno tak, jako tomu bylo před krizí. Můžeme tedy říci, že my v pracovním světě, eh, v hospodářství, v politice musíme spolupracovat. Musíme se zasadit o konkurenceschopnost, udržitelnost, sociální spravedlnost. A pro tyto body musíme vytvořit základní pravidla. To platí pro obecnou politickou úroveň. V oblasti energetiky začíná také nová kapitola. Vstupem Lisabonské smlouvy v platnost a článkem 194 se vytváří nový právní základ. Tímto máme obsáhlou právní kompetenci v této oblasti. Dochází k europeizaci energetické politiky. Zdá se mi, že to je základní úkol zákonodárců, tedy vás a rady. V této oblasti je třeba spolupracovat s komisí. Já chci pokračovat v tom, a jaká opatření byla učiněna v posledních pěti, pěti letech. Buďme otevření. Před deseti lety nebyla energetika žádným tématem na evropské úrovni. Před několika lety e, začaly první iniciativy. V posledních letech došlo ale k vypracování mnoha balíčků, eh, usnesení a eh, nařízení. Já bych chtěl v následujících letech spolu s vámi přispět k europeizaci energetické politiky. Samozřejmě ale s ohledem na subsidiaritu a na regionální úroveň. Já jsem někdo, kdo vychází z parlamentního prostředí. 14 let jsem byl členem lokálního parlamentu. Již 26 let eh, jsem členem zemského parlamentu. Pět let eh, jsem byl členem zemské vlády. Prosím vás, věřte mi, vím, jaká jsou očekávání občanů od parlamentu a také od poslanců ať už jde o oblast administrativní nebo výkonnou. Já se budu snažit tato očekávání naplnit, samozřejmě v úzké spolupráci s vámi. A budeme řešit různá témata. Samozřejmě je možné, že se ne na všem shodneme. Energetická politika je pro Evropskou unii nesmírně důležitá ať už jako určité odvětví nebo jako faktor učující hospodářství. Je důležitá také pro spotřebitele na stále sílícím vnitřním trhu a je důležitá také s ohledem na trvalou udržitelnost a ochranu klimatu. Díky Lisabonské smlouvě jste obdrželi dalekosáhlé kompetence. Hranicí je zde subsidiarita. Znamená to, že Eh, my všichni eh, známe očekávání členských států a my všichni musíme s ohledem na regionální úroveň činit naše rozhodnutí. Musíme vědět, kde jsou hranice přijatelnosti z politického hlediska. Já jsem pro ofenzivní politiku, já jsem pro odvážné pokračování a využívání našich kompetencí. Jsem také připraven přijímat určitá rizika. Vidím zde tři sloupy, tři pilíře. Konkurenceschopnost, udržitelnost a bezpečnost dodávek, která je pro Evropu nutná. 2020-2020 eh, za 10 let, to je cíl, který je základem naší politiky. To je cíl, který byl odvážným způsobem stanoven. Je nutné se snažit ho dosáhnout jasnými konkrétními eh, kroky. To je náš společný cíl. V současné době je situace taková, že fosilní paliva eh, škodí našemu světu a znamenají také, že eh, naše energetika je závislá. Musíme se pokusit o naprostou změnu v energetické politice. Hlavním cílem je snižování emisí CO2. Dalším cílem je bezpečnost dodávek a také energetická solidarita v EU. 20 to je cíl v případě energetické účinnosti. tento cíl je ambiciózní, nepodařilo se nám ho zatím dosáhnout. Je třeba učinit další opatření pro to, aby tento cíl byl dosažitelný díky správným krokům. Po konferenci z Kodaně závisí důvěryhodnost Evropské unie na tom, jestli budeme schopni realizovat naše ambiciozní cíle. Je třeba, abychom světu ukázali, že je možné hospodářsky, technicky i finančně těchto cílů dosáhnout. To znamená, že společně budeme analyzovat akční plán pro energetickou účinnost. A já budu z tohoto plánu vycházet a předložíme další akční plán. Posílit energetickou bezpečnost, to je podle mého názoru druhá priorita. Je Musí zde být eh, vnitřní dimenze i vnější dimenze. Pokud jde o zahraniční vnější politiku, domnívám se, že je nutné mít celoevropskou energetickou politiku a nesnažit se mít pouze bilaterální vztahy nebo smlouvy. Já to říkám také s ohledem na zemi, ze které pocházím. Jedině, když budeme mít společnou evropskou energetickou politiku, bude možné dosáhnout řešení některých problémů. Také v důsledku krize jsme se dohodli na některých ambiciozních programech na podporu infrastruktury na podporu vnitřního trhu, na podporu spotřebitelů a na podporu energetických dodávek. Rozvoj infrastruktury je nesmírně důležitý v tomto kontextu. A podívejme se na infrastrukturu, na leteckou dopravu, železniční dopravu, telekomunikace, silniční dopravu a tak dále. Ve srovnání s jinými sítěmi, sítě pro plyn a elektřinu eh, si vyžadují eh, větší kapacitu, větší transparentnost a větší bezpečnost. To bude nutné také s ohledem na obnovitelné zdroje. Třetí balíček týkající se vnitřního trhu bychom společně měli správným způsobem implementovat. A zároveň bych společně s vámi chtěl uzavřít některé mezery v zákonech. Mám vizi inteligentních energetických sítí v Evropě. Chci, abychom měli, aby Evropský parlament měl více, integra, eh, více práv eh, v tomto ohledu mohu vám nabídnout otevřený dialog, oficiální i neformální. A vycházím z toho, že vaše otázky dnes budou dobrým začátkem pro naši další spolupráci v oblasti energetiky. A vy samozřejmě můžete počítat s tím, že se budu snažit naplnit vaše očekávání. Děkuji. Děkuji srdečně. Pan Kol. První slovo má Alejo Vidal Quadras. Prosím, pěkně máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Buďte vítán na toto slyšení, pane designovaný komisaři. Přeji vám samozřejmě hodně úspěchu v tomto slyšení vy víte, pane designovaný komisaři, že Evropská unie si stanovila cíl 20 inovativních energií v energetickém mixu pro rok 2020, ale také víte, jak to víme my všichni, že tento cíl není dostačující, pakliže chceme dosáhnout našeho cíle energetické konkurenceschopné energie nízká na CO2, která by zároveň znamenala zabezpečení dodávek. Proto eh, jsou lidé, kteří se domnívají, že mezi energetickými zdroji eh, nízkými na eh, CO2 bychom měli dávat preference. A jsou ty jiní, ke kterým náležím i já, kteří se snaží spíše o integrovaný přístup. Moje otázka je jasná a jednoduchá, pane designovaný komisaři jste přívržencem, nebo byl byste přívržencem toho, stanovit integrovaný cíl pro veškeré zdroje, které jsou nízké na CO2 emise či prosté emisí, tak abyste zahrnul všechny do vašich úvah globálním způsobem. Děkuji vám, pane předsedo. Pane kolego Ettingere, eh, Těch 20% to je skutečně velice ambiciozní hodnota. Na základě svých dosavadních zkušeností z mé původní země Bádensko-Württembersko to mohu konstatovat, protože my v primární v spotřebě primární energie se pohybujeme u 9%, což je něco lepší než německý průměr, celoněmecký průměr a u bruto výroby elektřiny o něco níže. Myslím si, že bylo inteligentní tuto hodnotu pevně stanovit, a přeskoumat ji v dohledné době a potom také eh, pokračovat dál. Já jsem já považuji dlouhodobě eh, za nutné více než 20%. Jakým způsobem to bude realizováno a jak by konkrétně měl vypadat tento energetický mix, to bude velice silně záviset na regionálních danostech. Větrná energie, energie z vodních zdrojů, bioenergie, Eh, geotermie, solární energie, solární termická energie, to vše má rozdílnou sílu v jednotlivých regionech a také různé možnosti. A proto se domnívám, že zde myšlenka subsidiarity právem náleží také národním parlamentům, vládám a také lokálním odpovědným aktérům, protože je třeba, aby i oni měli prostor ke svébytným rozhodnutím příspěvek z naší strany spatřuji v tom, abychom eh, zlepšili eh, dopravní kapacity. Máme regiony evropské i mimo Evropu, kde existují vynikající lokální podmínky na výrobu obnovitelných energií, například v Severní moři a větrná energie, teď se to ukazuje, ale máme potřebu v jiných regionech jako například takových metropolích, jako je Páříž nebo oblasti Porůří, kde možnosti nejsou tak uh, vytvořené. To znamená, úlohou Evropy bude centrálně to, abychom mohli kontrolovat co do dodržování tyto zdroje a abychom vybudovali takové sítě, které umožní také optimální rozhodování pro investory a politická grémie. Děkuji mnohokrát. Máte možnost dodatečné otázky, pane kolego Vidal Kvadrasi? Děkuji mnohokrát, pane Ettingere, za vaši odpověď. Já mm, e, jsem se vlastně ptal na strategie, například takovou strategii, která se teď završuje eh, ve mm, Spojeném království, kde nejznámější projekt eh, větrné energie a využívání energie přílivu a odlivu, který v roce 2020 eh, bude poměrně objemný, se dává do kompatibility, do kompatibility s revitalizací nukleární energie s takovým globálním přístupem, systém, který zahrnuje veškeré energetické zdroje nízké co do CO2. A já bych chtěl vědět, zda vy, pane designovaný komisaři, budete spíše přivržencem tohoto integrovaného globálního konceptu. To znamená vzít, vzít si takový cíl, který bude zahrnovat všechny, veškeré možné zdroje a ne pouze část z nich. Milé kolegyně, milí kolegové, včera to běželo velice automaticky s dodržováním času, dnes je to poněkud obtížnější, takže prosím vás pěkně, ještě jednou bych vás chtěl poprosit. Máte minutu na otázku, dvě minuty na odpovědi, půl minuty na dotečnou otázku a minuta půl na odpověď komisaře. Musíme se skutečně, eh, musíme dodržovat tyto doby. Omlouvám se vám, pane Oettingeri, a prosím vás o odpověď. Já takovou střední cestu eh, eh, považuji za nejlepší. Střední cestu eh, z těch dvou přístupů, které jste tady vlastně definoval. Za prvé, nechat co možná nejvíce prostoru pro národní a lokální grémia, ale na druhou stranu zase vytvořit tolik zadání a konkretizací, kolik, to bude, kolik bude nezbytné a smysluplné. Ve věci se přece jedná o to najít cestu z energií, které způsobují emise CO2 a odebrat se do energetiky zítřka, která bude nízká na emise CO2. Proto mám veliký respekt před kompetencí národní. Já to zcela vědomě zde uvádím, protože jako občan Bádenska, Württemberska a jako premiér jsem se vždycky zasazoval o to, aby doba životnosti našich atomových elektráren nebyla zkracována, nýbrž v souvislosti se stavem techniky prodlužovaná. V současné době respektuji také kompetence a vím, že otázka atomové energetiky, ano či ne, je ponechána národním rozhodovacím grémium. Vždyť Německo je mezi Francií a Rakouskem a to vlastně už hovoří o všem. My vidíme v nukleární energii určitou přemostující energii. Znám četné země, které v ní vidí v nukleární energii trvalou energii a jsou země, které jsou proti. Já si myslím, že je třeba respektovat to i ono a snažit se o zabezpečení bezpečnosti na základě výzkumu a zavádění odpovídajících standardů. Děkuji mnohokrát. Pan kolega Glant. Znám. Děkuji, pane předsedo. Pane Ettingře, moje otázka se netýká tolik energetické politiky, ale spíše a, obecných schopností. A podle finančního ministerstva Německa a jste byl velice kriticky zařazen, pokud jde o některé vaše chování. A v Bádensku, Württembersku jste někdy neprosazovalo odpovídající zákony. Jak chcete s touto svojí historií nyní vystupovat před 27 členský státy a ve chvíli, kdy eh, máte dohlížet na, na dodržování evropských pravidel, a to jste dříve nedělal tolik. A úplně otevřeně, já si nemyslím, že to je velký eh, že to není velký problém. Na úrovni spolku v srpnu 2008 bylo vytvořeno národní právo v této oblasti. Od té doby můj minister pro vnitřní záležitosti byl automaticky kompetentní za aplikaci této legislativy proti praní špinavých peněz. Ale není možné říci, že jsme nepracovali správným způsobem. Jenom naše kompetentní místa odpovídajícím způsobem bojovala proti praní špinavých peněz? A my v našem předsednictví v Karlsruhe jsme vytvořili odpovídající základ pro takovýto boj. To znamená, že eh, žádné, žádná jiná spolková země neučinila tolik kroků, ani ne Braniborsko, jako Barensko-Württembersko. Doplňující otázka? My v Braniborsku také nemáme s tímto problémy. A ještě jedna otázka k výzkumu v oblasti energetiky a vaše zdroje byly eh, sníženy. Umíte si představit, že byste ve spolupráci s námi eh, se eh, postavil proti Barosovoji a že byste získal výzkum v oblasti energetiky do svého portfolia? A já se domnívám, že portfolio, které mám na starosti, je eh, portfolio, který, které bude růst. Už můj předchůdce eh, využíval velkého potenciálu tohoto portfolia. Já si myslím, že počet angažovaných poslanců také ve vašich řadách eh, v této oblasti bude stále růst. Já se chystám z tohoto portfolia učinit silné portfolio. Samozřejmě zde existují určité hranice, tak jako tomu je vždy v demokratických grémiích. Samozřejmě se jedná o téma životního prostředí, ochrany klimatu, vnitřního trhu, hospodářské soutěže a zahraničních záležitostí. Já chci vzájemně spolupracovat se svými kolegy jako partner a ne se snažit nějakým způsobem vyhraňovat svoje portfolio vůči jejich. A v dopise předsedy, a ve kterém rozděluje portfolia, je výzkum je energetický výzkum popsán jako něco, co materiálně spadá do mého portfolia a já jsem v kontaktu se svojí kolegyní, abychom se dohodli na tom, jakým způsobem budeme tedy upravovat práci v oblasti energetického výzkumu. V každém případě se ale budu přiměřeně starat o energetický výzkum. Kolegyně Ek. Eh, trots det eh, tredje energimarknadspaketet Navzdory, třetího energeti- navzdory třetímu energetickému balíčku Nefunguje stále ještě jednotný trh v oblasti energetiky. Spotřebitelé a průmysl stále řeší problém na přeshraničním energetickém trhu. Existují zde stará pravidla, vznikají rizikové situace, fluktuace cen a tak dále. A v Evropě jsme se téměř vůbec nepohnuli, co se týče opatření pro větší efektivní využívání energetiky. Čili musíme přijmout opatření, která budou účinná a jak v parlamentě, tak v radě budeme probírat po Zabonský plán, ten takzvaný plán 2020 a musíme navrhnout rychlé, jasná, jednoznačná opatření. Čili jak vidíte tuto situaci? Prosím pěkně, odpovězte, pane Oettingere, pane poslanče. Paní poslankyně, pardon. Eh, já bych chtěl nejprve působit na uskutečnění tohoto třetího energetického balíčku. Chtěl bych zaručit jeho prosazování, jeho kontrolu a společně s vámi bych chtěl pracovat na dalších záležitostech. Za prvé se jedná o desetiletý plán, investiční plán podniků pro energetické sítě, pro sítě elektrického proudu a plynovodu. Musíme se starat o rozšiřování kapacit pro eh, rozvodné sítě. Za druhé, samozřejmě, se bude jednat o ony suprasítě, ať se to týká středozemního moře nebo severního moře. Dokáže si představit, protože pocházím ze světa železničních sítí. Stejně tak, jak důležitý byl projekt železničních sítí pro propojení měst a pomohl eh, rozvoji eh, rychlých železničních spojení, rovněž tak se mi zdá být nezbytné eh, zapojit se do vedení hlavních tras i do financování evropských energetických sítí. Domnívám se, že toto bude úloha budoucnosti. Jistě to zahrneme do našich rozpočtových úvad v příští období. Za druhé, podle mého názoru, je pro vnitřní trh důležitá informace spotřebitelům, která ještě není na dostatečné výši. To znamená posílení postavení spotřebitele přes informovanost prostřednictvím vzdělovacích prostředků, prostřednictvím fora v Londýně, přes nejrůznější akce v celoplošném pokrytí. E, počínaje také vzděláváním na školách a osvětou na školách. To se mi zdá být ještě vylepšitelné za třetí, eh, informovanost spotřebitele můžeme aktivně využívat. To znamená jeho interaktivní možnosti, smart meter, to znamená inteligentní nájemce, jak efektivně můžeme působit v této oblasti. Tato interaktivita bude také rozhodujícím aspektem. Ich habe mir die zum Teil strittigen Debatten a také téma unbundling, eh, to je vám eh, rovněž tak známo, jaké mě. Já jsem se díval na všechna pro i proti. Znám situaci zájmů v mé národní vládě, znám ale také zájmy velkých eh, energetických podniků Evropě. Otázka prodeje sítí je jednou záležitostí, ale daleko důležitější je pro mě transparentnost a kalkulace mně se zdá, že tady bychom mnoho, mohli mnohé dosáhnout na našem trhu. Prosím vás pěkně o dodržení času. Prosím, jeden dodatečný dotaz. E, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Všechna tato opatření, které se zmínil, pane Otingere, trvají velice dlouho, aby se průmysl mohl změnit, aby vytvořil tyto super sítě, aby mohl informovat své spotřebitele. Máme 55 budeme muset eh, dokonce importovat 70 energetických potřeb. Takže očekávám, že nám řeknete, co byste konkrétně mohl nabídnout na jarním samitu, co se týče energetické účinnosti. Na jaře proběhne summit pod španělským předsednictvím a tam se budeme soustředit na jednu věc, samozřejmě na hospodářskou krizi, ale téma energie, zvyšování energetické účinnosti po Kodani, to bude také důležitým tématem. V následujících týdnech chci ve spolupráci s vámi si vyhradit čas na to, abych eh, v rámci svého portfolia předložil eh, předsedovi Barosovi ve spolupráci s kolegyní Hedegard odpovídající návrhy. Dejte mi, prosím vás, pro konkrétní kroky tři týdny času. Další otázka? Eh, pan Claude Turmus. Mr. Oettinger, welcome to this Pane vítám vás na tomto slyšení. Velice silná energetická politika v Evropské unii znamená také, abychom hovořili jedním hlasem vůči Rusku. V německých novinách jste říkal, že součástí vaší práce je také částečně hájit zájmy Německa. Jak to zapadá do vaší práce? Říkal jste, že pozice Evropského komisaře znamená bojovat za vlastnictví, rozpojení vlastnictví, unbundling. A to je politika, která je velice blízká velkým německým podnikům, ale v následujících letech bude důležité mít velice ambiciozní politiku energetické účinnosti. Jste ochoten a připraven bojovat za 20 eh, jako za závazný energetický cíl. Jste ochoten také změnit direktivu CAP a jste ochoten také změnit směrnici o službách, protože energetická účinnost a tato politika je to, co byste měl dělat v následujících letech. To by měla být politika číslo jedna. A pokud je tady konflikt, tak tady vidíme zájem velkých německých společností, čili jak to chcete řešit. Děkuji. Klare Frage, Oettinger. Jasná otázka, pane Oettingere. Pane poslanči, pane poslanče Turmesi, eh, pro mne jsou schválené úlohy závazné, těch 20 a celá řada toho, co vlastně vy jste již vypracovali, ostatně e, konkrétně rovněž vy jako velice angažovaný poslanec, to vše je pro mne závazné. Žádným způsobem se nechci e, vzpírat tomu, co bylo schváleno a rozhodnuto. Naopak, společně s vámi bych chtěl jít nad rámec roku 2020. A když se podíváme na rok 2050 jako na dlouhodobý cíl v souvislosti se snížením či e, zbavením emisí CO2, tak já bych chtěl přispět k tomu, jak v přes příštím desetiletí můžeme proto vytvořit technické a ekonomické podmínky. Já už jsem před chvilkou řekl, že unbundling jsou všem, je všem známý. Tyto iniciativy jsou známé, ale hmotnou stránku, tu jsem tady také představil, která s tím souvisí transparentnost a možnosti přístupu za férových podmínek. A takové země jako Německo a Francie jako země, velké země produkující energii, jsou tady velikým zkušebním kamenem. Na to se budu soustředit a budu ale přitom mít celoevropský přístup na srdci, protože já mám jako, budu mít jako komisař evropské závazky. Já znám obzvláště dobře německou strukturu, kterou do toho vnesu, ale rozhodně nebudu stranit německé struktuře. Budete mě moci podle toho poměřovat a již teď vám mohu slíbit, že všude budu dodržovat tu evropskou dimenzi, která vám leží na srdci, zejména v hospodářské oblasti. Děkuji mnohokrát. Je tady nějaký dodatečný dotaz? Chceš si něco zeptat, kolego Turmesi? So, uh, it takže je to veřejné tajemství, že máte úzké vztahy s panem Bernutátem, který eh, je ředitelem EONu, a s panem Grossmanem, který je generálním ředitelem RVE. Čili jak budete řešit takové otázky, které podala WWF proti eh, uhelné elektrárně v Karlsruhe, jak budete postupovat v případě možného soudního řízení, v případě Amplionu, což je otázka právě toho nerozpojeného vlastnictví eh, té energetické sítě RVE. Čili můžete nám dát eh, záruku, můžete to řešit s kýmkoliv, ale můžete Můžete stranit komukoliv, nicméně pokud se bude jednat o evropskou politiku, tak eh, musíme mít jistotu, že nebudete nikomu stranit. Odpověď, prosím, pane Oettinger. Tomasi, prosím vás, a věřte mi, že jsem nezávislý a objektivní. Samozřejmě, pokud zde jsou eh, žaloby, potom se očekává, že Eh, zde existuje nezávislost eh, soudce. Eh, žaloby jsou základním nástrojem demokracie a práva. Já mám kontakty, ale tehdy jsme s řediteli zorganizovali pro malé děti zápas ve fotbale a pan ředitel velice dobře kopal. Hráli jsme eh, u mě na ministerstvu. Já jsem hrál s ním eh, v jednom týmu. Ale samozřejmě vy se můžete zahrát také s námi, pokud si přinesete dres. Kolega Chichester. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Pane Ettingere, vzhledem k tomu, že 31% evropské elektřiny je vytvářeno jadernou energetikou. Myslíte si, že tady je nějaká šance, aby toto číslo bylo eh, podobné v oblasti trvale udržitelných energií, například eh, různé eh, větrné elektrárny nebo solární energie na Sahaře a tak dále. Čili v tomto kontextu chtěl byste vytvářet nějaké zásadní projekty a iniciativy během vašeho mandátu, anebo se budete soustředit na stávající legislativu, třetí balíček, klimatický balíček a budete jej plně implementovat po celé Evropské unii. Děkuji. Danke sehr. Děkuji, pane Ettingere. Klimatický balíček by se měl realizovat v plném obsahu. Je to jistě ctižádostivé, ale je to také nezbytné, pakliže jde o věrohodnost Evropské unie ve světě. Kromě toho považuji i další cíle za správné. V příštích letech budeme společně eh, muset hovořit o přes příštím desetiletí a jistě budeme muset také přemýšlet o tom, kde a jak si budeme muset stanovit technicko-ekonomicky i další cíle nad rámec těch 2020. 20, 20. Podle mého názoru bychom měli mít na mysli takové vize jako například a měli bychom je přeskoumat se všemi aktéry, protože z toho se může stát veliká příležitost pro Afriku i pro Evropu. Pro solární energii i pro rozvoj e, takových rozvodných sítí, které ještě neexistují. To znamená kapacity, které budou nízké na ztráty. A proto bych chtěl pozvu k projektu Desertek veškeré podniky, e, které tady mm, mají, e, které operují v této oblasti, ať už z oblasti technické či ekonomické, které se angažují v oblasti komunikací, ale musí být jasné, že to nemůže být využitím Afriky, ale musí to být zahájení nového partnerství. Taková situace, kdy obě části získají jak sever, tak střední Afrika, tak jižní Evropa. A e, k jaderné energii mohu říci, že existují státy, kde nukleární energii v příštím a přes příštím desetiletí bude hrát svou roli. K tomu patří i Německo. Existují na druhé straně země, které e, v nukleární energii vidí dlouhodobou, ničím neomezenou budoucnost a nejenom určitou přemostující technologii. Obé musím brát v potaz a obé musím respektovat. Na základě platné smlouvy je záležitostí národních parlamentů a národních vlád učinit rozhodnutí v této oblasti. Mojí úlohou je plnit smlouvy a respektovat smlouvy a to budu dělat v plném rozsahu. Dodatečná otázka, kolegy či sestra? Thank you. Uh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ve svém úvodním projevu jste hovořil o přemostění nedostatků ve třetím balíčku. Také má vzniknout agentura pro spolupráci evropských regulátorů, zde budeme se hrát velice důležitou úlohu. Budete aktivně podporovat tuto práci a konkrétně jejich snahy, aby vyřešili problém vlastnictví, čili ten problém unbundlingu. Danke sehr. Děkuji. Děkuji, pane Ettingře. Prosím za odpověď. Regulace je podstatná na vnitřním trhu a také na trzích, a které ještě nejsou vlastními trhy je třeba vyhnout se tomu, abychom neměli příliš mnoho regulace a tak bránili rozvoji trhu, ale na druhé straně, abychom neměli příliš málo regulace a tak by si trh mohl dělat, co chce. A myslím si, že není nutné zmiňovat eh, některé eh, důležité země, asi víte, které mám na mysli, ale potřebujeme odpovídající regulaci, a která umožní konkurenceschopnost. Musíme se rozhodnout, pokud jde o následující otázku. A jak budeme řešit otázku toho, že zde máme nějaké kapacity, elektráren, které byly financovány eh, státem. Jakým způsobem zde provést eh, tedy unbundling? Je možné eh, pro, prodávat takovéto továrny, ale samozřejmě s tím souvisí některé právní problémy. Tato agentura by měla nést odpovídající odpovědnost, měla by mít možnost zasahovat do sítí a tím bude možné, aby dosáhla svých cílů. Paní kolegyně Matias, prosím. Děkuji. Pane předsedo, jsem tady napravo. Pane kandidáte, hovořil jste o nástrojích, hovořil jste o nejrůznějších návrzích, hovořil jste o nejrůznějších tématech, včetně otázky energetické účinnosti, ale nezmínil jste se o diversifikaci energetických zdrojů. A to je má první otázka. Evropská unie neudělala příliš mnoho v této oblasti, byla velice obezřetná a hlavně co se týče například výroby biomasy. Co si myslíte o výrobě biomasy? Pochopitelně máme s tím spojený velký problém eh, odlesňování v Evropě a v tuto chvíli v podstatě děláme jen to, že předkládáme nejrůznější doporučení, nemáme žádná Eh, závazná opatření. Co se o to myslíte, pane kandidáte? Takže prosím o odpověď pana Ettingera. Otázka bioenergií. Ať už se jedná pro bioenergie pro uh, dopravu nebo a pro jiné účely, toto téma musíme v následujících letech dále rozvíjet. Například 10 pro oblast dopravy, to je relativně striktní cíl. A já tento cíl chci dodržet, ale uvědomuji si nebezpečí, která souvisí s tématem bioenergií. Takže bychom se měli zamyslet nad tím, zda zde dochází ke správnému používání ekologických prostorů. Například je třeba zamyslet se nad tím, jestli je dobré odlesňovat za účelem, za účelem toho, abychom produkovali biomasu. Je nutné zamyslet se nad konečnou ekologickou bilancí. Je třeba, aby takovéto hodnocení zahrnovalo také celkové hodnocení konečných emisí CO2. A téma dostatku potravin s tím také souvisí. Samozřejmě biomasa představuje určitou perspektivu pro mnoho zemědělců v Evropě. A bylo by dobré, abychom se tímto směrem ubírali, pokud se potvrdí, že je to ekologicky udržitelné. Doplňující otázka, Matias. Děkuji mnohokrát, Pane kandidáte, druhá otázka je také velice přímá a týká se věci, která již také zazněla. Je to otázka eh, technologií bez eh, použití uhlíkových technologií, čili musíme mít na paměti palivovou politiku Evropské unie. Jak chcete definovat politiky, které by řešili problémy, které jsou způsobené zvýšenou emisí plynu CO2 v Evropě. Pan Oettinger? Já s vámi naprosto souhlasím. Nemůžeme se tady dívat jenom na země Evropské unie, ale i na jiné země samozřejmě nebezpečí, že se půda bude využívat jinak ve třetích zemích, především v rychle se rozvíjejících zemích a v rozvojových zemích, je nesmírně problematické. Biomasa, nebo biomasu je možné rozvíjet a tím, že poskytneme impulzy, tím, že budeme směřovat trh ale je nutné zohlednit také situaci ve třetích zemích a v zemích, odkud biomasa pochází. Je nutné, aby tyto země dodržovaly také pravidla snižování emisí CO2 a pravidla trvalé udržitelnosti z ekologického hlediska. A pokud bychom nezohledňovali situaci v těchto zemích, šli bychom sami proti sobě. Další otázka, paní Cavela. Eh, Pane Tigere, dovolte mi, abych vás přivítala na tomto slyšení jménem naší politické frakce. Chtěla bych vám popřát hodně štěstí. Do této chvíle legislativa, politika i celá strategie Evropské unie pokrývala vaši oblast prostřednictvím přístupu k trhu. Mě by zajímalo, zda budete prosazovat integrovaný přístup, který by řešil otázku ochrany spotřebitelů. A je to otázka, která se týká plynu. Prosím pěkně, Plyn je nezbytným, nezbytnou surovinou pro každou rozvinutou ekonomiku a hraje v Evropské unii po ropě nesmírně významnou roli. Já bych velice rád přispěl k tomu, aby plyn byl používán co možná nejúčinněji a proto ve eh, věvu výroby elektřiny z plynu vidím jenom velice omezený prostor a ve zušlechťování plynu vidím budoucnost. Za druhé, u plynu platí obzvláštním způsobem princip solidarity. Rád bych z projektu Nord Stream také udělal téma solidarity a partnerství mezi všemi zeměmi, abychom prostě se vyvarovali jednotlivých separátních řešeních, protože já si myslím, že to potřebujeme pro snížení nezávislosti, jak snížení závislosti na jednom plynovodu, na jedné zemi. Proto se domnívám, že plynovody u Baltu jsou mi stejně vítané, jakož i plynovody na jihu a jiho východě Evropy až ke Kaspickému moři, stejně tak jako plynovodní sítě, eh, které se budují kolem Středozemního moře, nebo jejíž plány leží na stole eh, směrem k severní Africe. A já si myslím, tady se musíme také zaobírat problematikou vnitroevropských sítí. Eh, propojení jednotlivých evropských zemí tady bude hrát rozhodující roli a domnívám se, že v těchto projektech bychom se mohli dostat eh, hodně dopředu. Chtě, chcete položit dodatečnou otázku, paní kolegyně? Ano, chtěla bych se zeptat na alternativní formy energie. V pondělí ve Štrasburku budeme mít eh, také kandidáta pro oblast eh, průmyslu. Co se týče možné energetické politiky, můžete mít také na paměti energetický mix, který je využíván v Evropě v oblasti průmyslu. Pane Ettinger, prosím. Energie hraje o konkurenceschopnosti Evropské evropské ekonomiky a při zabezpečení pracovních eh, míst vstoupající eh, v stále významnější rolu. Eh, k tomu patří také takové odvětví jako chemický průmysl, papírenský průmysl, průmysl výroby potravin, ale platí pro takřka všechna odvětví, že energetické náklady a energetická bezpečnost se staly důležitým faktorem pro rozhodování o stanovištích. To znamená ve srovnání s celosvětovými lokalitami, které se nacházejí ve Střední Asii a v Americe, musíme nahlížet na energii jako na stále významnější zdroj k udržení našich stanovišť, protože při globálně, operu, globálně operujících koncernů Eh, ty nejsou bezpodmínečně odkázány na Evropu a proto energetický mix jednotlivých zemí bych bral tak, jak je, rád bych ho rozvíjel dál, ale rozhodně bych ho nestavil proti těmto zemím, nýbrž ve ctění jejich autority a jejich rozhodovacích pravomocí. A domnívám se, že u tématu energie a energetické náklady platí jedna věc, stejně tak, jako to platí v oblasti ekologie, stejně tak, jako to platí v oblasti ochrany hm, práce a tak dále. Evropa si může dovolit být poněkud dražší, poněkud inovativnější a být poněkud citlivější než ostatní svět a musíme ten odstup být, mít vždycky tak obhajitelný, abychom na základě další kvalifikace vzdělávání a dalšího vzdělávání našich zaměstnanců také byli schopni zabezpečit, aby to zůstalo naší předností a aby nám to pomohlo zabezpečit pracovní příležitosti u nás. Děkuji, kolega Susan Vlátna. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane Ettingere, vy jste z části odpověděl na to, na co jsem se chtěl zeptat, a sice co se týče evropských plynovodů, ale rád bych se zeptal ještě na dodatečnou záležitost. Co se týče eh, konkrétních opatření, jaká byste chtěl uskutečnit pro adekvátní propojení energetické mezi Francií a Španělskem? Děkuji mnohokrát. Děkuji za otázku. Pane Ettinger. Pane poslanče, máme různé úpravy na regionální úrovni a máme zde různé trhy. V oblasti elektřiny, ale také v oblasti jiných energetických médií. Já zde zastáváme především evropský vnitřní trh. Máme zde ale na národní úrovni velice silné aktéry, kteří do trhu zasahují. Zasahují do něj různými plány nebo podporou. Bádensko-Württembersko má hranici s Francií a já vím, že zde sotva existuje přenos energie a přes hranice mezi eh, zeměmi. Myslím si, že tento přenos eh, neodpovídá. Děkuji, pane Ettingere. Přeji vám hodně štěstí, abyste mohl čelit energetickým problémům. Děkujeme. Dále paní Kalarská Bobinská. Eh, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Ve svém úvodním projevu jste se zmínil o tom, že se nyní dostáváme do nového období v oblasti energetické politiky v Evropské unii. Čili chcete být skutečně historickým komisařem v Evropské unii který bude vytvářet a ovlivňovat tuto novou velice aktivní politiku. V tomto ohledu velice vítám to, co jste říkal o potřebě vyšší solidarity a evropenizace eh, energetické politiky. V tomto ohledu bych eh, se ráda zeptala na následující. Individuální členské státy mohou být izolovány, odříznuty od základních energetických zdrojů. Jaká konkrétní opatření byste chtěl předložit, abyste zajistil implementace principu solidarity? Článek 194 Lisabonské smlouvy. Co zamýšlíte udělat, abyste posílil severní koridor a také další eh, zdroje a dodávky plynu? Danke sehr. Děkuji mnohokrát. Pane Ettingere, máte příležitost na odpověď. K druhé otázce. V jižním řešení vidím za prvé možnost přístupu k novým zdrojům plynu v Kaspickém moři, zejména v Turkmenistánu. A vidím zde také možnost snížit závislost, nebo doplnit závislost na Rusku a tím pádem snížit závislost na Rusku, aniž bychom se eh, oprostili od partnerství s Ruskem, eh, které bylo charakteristické pro minulé desetiletí a bude ještě, eh, ještě charakteristické pro další období. Řešení kolem Baltu Nord Stream které stojí bezprostředně před realizační fází, ve vyjednáváních a uzavírání dohod. Pobaltí i Polsko právem označují jako málo solidární a z toho se musíme poučit. Podle mého názoru bilaterální dohody by měly být otevřeně vyloženy a my bychom od bilaterálních dohod měli přejít k, e- celoevro, k evropským dohodám. Usiloval bych o to, abych se snažil národní vlády přesvědčit o tom, že vůči třetím sousedním státům, vůči dalším produkt, produkt produkujícím zemím by bylo lépe dosáhnout ujednání v rámci celé Evropské unie a ne v rámci bilaterálních smluv a od třetích států, které nám dávají dodávky, musíme očekávat, že nebudou znevýhodňovat či upřednostňovat jednu země protože množství, kvalita a cena je samozřejmě i zde nesmírně důležitá. Máte možnost dodatečné otázky? Děkuji mnohokrát. Chtěla bych poděkovat za vaši odpověď. Já si myslím, že je nesmírně důležité, že jste to prohlásil v případě Polska a celé řady dalších regionů. Další otázka. Dohoda o plynovodu Nabuko také má určité pojistky o tom, že by to měla být záruka pro e, všechny státy, protože se účastní tohoto e, společenství. Čili jaká opatření, pojistná opatření byste navrhl, aby eh, to znamenalo eh, zajištění energetiky i pro ostatní členské státy v jiných projektech. Eh, například tento typ pojistek by měl být uveden i v případě Nord Streamu. Také si myslíte, že dohoda o Naboku měla být rozšířena o Azerbajdžán a Gruzii? Pane Oettingere. platí eh, ctít stávající smlouvy. Smlouvy, které byly uzavřeny investory, smlouvy, které obsahují dodavatelská práva, ale vnější vztahy by měly být rozvíjeny takovým způsobem, aby nedocházelo k žádnému upřednostňování a žádná exkluzivita. To znamená, naším cílem musí být, abychom surovinu přepravovali za férových podmínek, eh, za dodržení bezpečnosti plánování, abychom ji dostali na evropský trh a dali ji zde v Evropě k dispozici každému národnímu trhu. A každému průmyslovému odběrateli ale za rovných, za stejných podmínek v otevřeném, přístupném a transparentním trhu. A tady musíme ještě lecos učinit v tomto ohledu. A Nabuko, Jistě nejprve budeme jednat v oblasti zahraniční politiky o tom, jak budeme obecně nakládat se zeměmi, eh, které nectí tak základní hodnoty jako my. Na druhé straně energie je produkt a já budu usilovat o tom, aby tam, kde jsou zásoby, tam, kde jsou naleziště, byla závislost snížena doplňováním kapacit. Azerbajdžán a Kaspické moře k tomu přednostní měrou patří a domnívám se, že ještě v tomto roce eh, budeme eh, hovořit o možnosti eh, čerpání zdrojů v Azerbajdžánu, jakým způsobem je budeme moci čerpovat a jak by se to mohlo financovat. Na Boko by mělo být zralé k rozhodnutí tento rok. Děkuji mnohokrát a nyní paní Ulskok má příležitost ke své otázce. Herr Röttinger, som redan framkommit eh, finns det... Pane Oettingere, ukázal se, že tady je určité znepokojení, že jste blízko určitým specifickým zájmům a my vás vnímáme jako kandidáta, který možná trochu podporuje velké hráče v průmyslu. A politické zájmy jsou to první a až poté se mohou řešit jiné zájmy. Také musíte přijímat určitá rizika a to nás také znepokojuje. Také rok 2020 na, podle našeho názoru vnímáte trochu jako vizi. Vidíte, že by zde měla vzniknout tu skupina expertů, určitý think tank a mě by zajímalo, jaké máte jiné priority, které by nás tolik neznepokojovaly. Paní poslankyně, já nemám žádné akcie EDF, EMBV, EONu nebo RVE. Já jsem nezávislý. Ale mým úkolem bylo mít úzký vztah s podniky. Já si nemyslím, že politika by se měla nějak uh, stranit uh, průmyslu. Já si myslím, že je třeba vést dialog. Já mám dialog uh, s stejně tak s odbory v různých oblastech. Mám vztahy také s komunálními podniky. A mám kontakty s podniky, které eh, dodávají z 35 energie do Bádenska-Württemberska. Já si myslím, že je důležité, abychom měli kontakt a abychom spolupracovali se všemi, s kým je to potřeba. Já si myslím, že tím nevzniká závislost, ale naopak nutná nezávislost. Tuto nezávislost jsem ve všech energetických otázkách eh, v minulosti prokázal. Druhá otázka. Můj předchůdce a byl členem v nadaci Reichelsheim. A já jsem jeho členství eh, převzal poté jsem ale eh, vystoupil. Nikdy jsem se aktivně nějak neangažoval, nikdy jsem eh, nezasahoval. Vy jste asi také naznačovala téma antisemitismu této organizace. Můj vztah k židovské obci je velice intenzivní, je velice plný důvěry a to vám může doložit kde kdo v mé zemi. A pro naše křesťanské hodnoty je důležitá také, důležitý také kontakt s židovskou obcí a to hodlám, v takovémto kontaktu hodlám také pokračovat. Doplňující otázka? Svaret, Herr Röttinger, hur Mnohokrát děkuji za odpověď, pane Ettingere. Jak tedy definujete pojem konflikt zájmu? Já jsem si tady zaznamenala, že kodex chování pro komisi neobsahuje žádnou definici toho, co je konfliktem zájmu, nebo tedy zajištění určité nezávislosti. Je důležité, aby se tady jasně stanovila pravidla a já bych chtěla vědět, kolik, co se dá akceptovat, než to začneme považovat za velice úzké zájmy eh, s určitými stranami. Děkuji. Děkuji. Téma objektivity, nezávislosti, spravedlnosti vůči tomu, kterému je člověk povinen, buď na základě zvolení či jinak, je samozřejmě nezbytná v každé demokracii. Já tvrdím, že při veškeré nedokonalosti, kterou možná kandidáti na komisaře mohou mít, Eh, u žádného jiného grémia, eh, které znám, není téma konfliktu střetu zájmu tak striktně dodržováno eh, jako na komisi. Je u nás daleko šířeji pojata než u národních vlád, daleko dále jdoucí než u poslanců ve spolkovém sněmu já si dělám obavy z lobbyismu. Mně se to tedy netýká jako poslance, protože já jsem členem Národního parlamentu nebo Bundestagu, ale já si myslím všude, kde je možné věci zlepšit, my jsme konzekventnější a jdeme dále na komisi než kdekoliv jinde. A při, u veškerých formálních předpisů zůstává jedna věc naprosto nezbytná praxe a chápání funkce ze strany každého jednotlivce. A já si troufám říci, že na dosavadní mé práci na veškerých úrovních jsem se vždycky snažil o nezávislost a dodržování principu spravedlnosti vůči voličstvu a snažil jsem se nebýt ve vlivu lobbystů a partikulárních zájmů. To rozhodně nebude ve středobodě mé práce. Testujte si mě, bude vaší povinností také to dělat, abyste kriticky kontrolovali mou činnost. Prosím, máte možnost dodatečné odpovědi. Představitvi jste dejali, da je jedno... Děkuji mnohokrát. Pane kandidáte, v úvodním projevu jste říkal, že jedním z pilířů energetiky je také trvalá udržitelnost a zajištění energetické účinnosti. Nízkouhlíkové zdroje jsou také nesmírně důležité, včetně jaderné energetiky, což bude znamenat také velké investice. Celá řada členských států eh, vyhlásila eh, rozšíření svých jaderných programů a mě by zajímalo, zda si myslíte, že by Evropská unie mohla vytvořit stabilní prostředí, do jaderné energetiky a takovýchto investic. Evropská komise eh, také bych chtěla předložit směrnici o jaderném odpadu. Mě by zajímalo, zda Evropská komise může zajistit eh, bezpečné ukládání jaderného eh, odpadu a jakou můžeme také vést osvětu v této oblasti. Děkuji. Děkujeme, pan Oettinger paní poslankyně. Čekají nás miliardové investice do celé energetické infrastruktury. Jenom těmito investicemi snížíme závislost a zároveň dosáhneme ekologických cílů. To znamená, že v následujících letech bude zajímavou otázkou, kdo bude investovat a jak vypadá hospodářské prostředí. To znamená, co udělá hospodářství, co udělá spotřebitel. E, my pracujeme s poplatky, s normami, s daněmi, e, s podpůrnými programy. A spolupracujeme s evropskými bankami a s programy půjček. Existuje zde otázka, jak mají vypadat pobídky a jak bude vypadat rozpočet. Touto otázkou se budeme zabývat já si myslím, že zde existuje eh, mnoho jednotlivých opatření a příliš málo eh, nějaké zastřešující politiky. Za druhé, eh, konečné nakládání s jaderným odpadem. A člověk může být podpůrce jaderné energie nebo její odpůrce. Ale já si myslím, že posledních deseti letech u tématu odpadů jsme provozovali určitý dumping norem. Snažili jsme se hledat místa pro odpad, kde nebyl velký odpor. takovýto dumping ale nesmí být provozován v případě jaderného odpadu. Nejlepší praxe, vysoké standardy, vysoká geologická bezpečnost – a nikoli žádné chybné argumenty týkající se nákladů. A to musí být zcela zásadní při eh, rozhodování o jaderných odpadech. Doplňující otázka, paní kolegyně? Měníte, da by morali na evropském nivoju... Věříte, že na evropské úrovni bychom měli zajistit eh, při nejmenším nějaký rámec standardu, který by se týkal ukládání jedného odpadu, také je to otázka uzavírání provozu jaderných eh, elektráren. Mělo by to být nezávislé a náležitě financováno. Já si myslím, že evropská úroveň může sehrát svoji roli především u výzkumu a poradenství. A pokud mě podpoříte, eh, já chci také stanovovat standardy. Jaké jsou bezpečnostní standardy, jaké jsou ekologické standardy je třeba v těchto oblastech stanovit cíle, které budou sledovat investoři a podniky a národní regulatorní e, orgány. Já si myslím, že není možné, abychom zde měli nějaké velké rozdíly, pokud jde o ekologii a normy. Potřebujeme mít stejně přísné standardy normy v celé Evropské unii. Pan Svoboda. Děkuji, pane Ettingere. Pakliže smím dát ještě dodatečnou otázku k tomu, na co se ptala kolegyně. Vy jste hovořil o vysokých standardech při nukleární bezpečnosti a jedno o maximálních standardech a mě by zajímalo, co pod tím rozumíme. Eh, máte na mysli, že bychom u nukleárních technologií měli aplikovat maximální standardy anebo vysoké standardy? To je jenom taková dodatečná otázečka k tomu, co zde zaznělo. A nyní bych se rád vrátil eh, ke slovům, které jste prohlásil v úvodu, že nechcete žádné bilaterální smlouvy, co se týče zásobování plynem jak to chcete prosadit? Chcete tomuto parlamentu navrhnout určitou legislativu úpravu, která tento přístup odmítne a která poskytne právo slyšení či právo informovat, ze strany komise a právo informovat komise, aby komise mohla eventuálně vznášet námitky. Mě zajímá způsob uskutečňování tohoto přístupu, který velice vítám. Děkuji vám. Pane Ettingere, prosím o odpověď. Pane poslanče Svobodo, Článek 97 hovoří o solidaritě, o duchu solidarity, zejména u oblast, v oblasti energetické politiky. To je úvodní moto celého článku a proto by to mělo být programem všech zúčastněných. Sázím na to, že příště jednotlivé národní státy si sami nebudou opatřovat vlastní výhody pro sebe. Na trase Kaspické moře, Turecko až do Rakouska už tady bude první zkouška u těch zemích, které, eh, přes které půjde Nabuko. A já moje, moji moderaci vidím v tom, že se postarám o to, aby se nikdo necítil znevýhodněn. Za druhé, u hospodářských zájmů, u ekonomických zájmů, uh, může být takový apel, taková vozva příliš malá a proto jsem ochoten společně s vámi a s radou rozvíjet závazná opatření, jak aplikovat solidaritu, to znamená rovné, stejné zacházení, zamezení, znevýhodňování či upřednostňování a společné závazné vystupování na venek. Jak by toto mohlo být právně zakotveno a to možná bude i v oblasti paní kolegyně Eštnové, i v oblasti eh, pana předsedy komise, ale já bych chtěl být rozhodujícím způsobem při tom, abychom na tom pracovali. Pane Svobodo? Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Ettingere. Myslím si, že to je dobrá odpověď, jenom bych si přál, abyste byl nejenom ochoten, ale abyste byl také iniciativní v této oblasti. To by bylo ještě vítanější, protože musíme skutečně prosadit naše společné zájmy. Ale na co jste neodpověděl, možná, že to můžete udělat. Teď je otázka nukleární bezpečnosti, zda budete usilovat o... Protože když řeknete vysoký standard, to je velice vágní, nebo zda bychom neměli usilovat o maximální standardy samozřejmě samozřejmě technicky přístupné. Mě by zajímalo, jakým směrem chcete, chcete postupovat vy. Prosím. Samozřejmě eh, standardy v souvislosti s... Mm, musí to být maximální standard, ten, který umožňují, eh, umožňuje rozvoj techniky a výzkum. Nächste Fragestellung, Herr Karins. Pan Karenc? Bin ich. Auf der rechten Seite. Tady jsem vpravo. ze základních eh, principů Evropské unie je otevřený fungující vnitřní trh v oblasti energetiky, kde nás také tedy zajímá otázka zabezpečení dodávek. Jeden ze způsobů, jak tuto situaci můžeme zlepšit, je, že budeme používat eh, otevřený, energetický, fungující trh. Bohužel v Evropské unii stále ještě existují tzv. energetické ostrovy, které jsou izolovány od eh, společných energetických sítí v Evropské unii, například státy po Baltí, ty jsou naprosto izolované, co se týče dodávek plynu, jsou odděleny od společných energetických sítí. Má otázka je jednoduchá. Co budete dělat jako komisař, abyste zabránil izolaci určitých členských států eh, v rámci energetických zdrojů a jak chcete zajistit společné energetické dodávky v rámci celé Evropské unie? Pane Ettingere, prosím. Geografická Eh, situaci a infrastrukturní situace po Baltí je problematická. Nesmí to tak zůstat. Po Baltí musí být plně integrováno do evropských eh, plynových i eh, plynových sítí i sítí elektřiny. Velké kontinentální sítě nebo dokonce transkontinentální sítě nebudou moci zasahovat do všech 27 členských států eh, nebo do všech regionů. Ale v každém případě je nutné zaručit, aby zde existovalo uvnitř evropských sítí propojení eh, do všech oblastí. Je třeba to zajistit technicky i hospodářsky. A musíme dosáhnout toho prostřednictvím podpůrných programů, aby v následujících letech došlo k rozšiřování kapacity a ke snižování závislosti. A musí se to týkat všech oblastí v Evropské unii. A tato věc se musí řešit vnitřně v rámci EU. Doplňující otázka? Paldies, vai jūs uzskatāt, ka Eiropas... Mnohokrát. Má druhá otázka. Myslíte si, že by Evropská unie měla posílit svůj vliv, co se týče rozhodování v rámci jednotlivých členských států, především co se týče investic do energetických struktur? Takové to rozhodnutí někdy mohou vést k tomu, že naopak jiné členské státy jsou ještě více izolovány. Investice národních států a dalších aktérů, to znamená vlastníků sítí a podniků, jsou podstatné. Myslím si, že pro kvalitu a modernost a efektivitu našich sítí v budoucnosti musíme udělat hodně. A tito aktéři to také musí udělat. Pan kolega Čačimakákis. Ještě jedna žádost, pane Ettingře, prosím vás, mluvte více do mikrofonu, je to jednodušší pro tlumočníky. Děkuji, pane předsedo. Pane Ettingere, eh, velice to tady děláte suverénně, to považujeme za velice dobré. Tohle to se mi eh, odečte od mé řečnické doby, ale všichni víme, kde leží Bádensko-Württembersko, jak funguje Bádensko-Württembersko a to všechno je báječné. Problémem však je, eh, že tady vzniká tak trochu dojem, že prostřednictvím hlavních pokynů, eh, které jsou obsaženy v dopise pana předsedy komise, že nejdete nad tyto hlavní pokyny. Mě zajímá evropská dimenze, evropská vize, a především otázka, jakým způsobem budete zacházet s členskými státy, protože, jak jste právě řekl, členské státy musí být ochotny realizovat určité věci, dávat víc peněz dispozici, energetický mix, řek, řeci mají nejmodernější zákon na světě, ale neuskuteční ho. To znamená, do jaké míry jste ochoten vzít si boxerky, jako předseda vlády to umíte přeci boxovat vůči kancléřce. Jak chcete tedy teď bojovat s jednotlivými národními státy za evropské zájmy? Tak ke sportovní části. Pane Ettingere, máte slovo. Včera večer mi někteří kolegové z různých stran radili, abych v souladu s dosavadním průběhem jednotlivých slyšeních se odklonil od hlavních pokynů a dělal něco jiného, že na to tady čekáte. A já jsem řekl, no to se mi zdá být příliš jednoduché, protože jasná věc je, že my jsme zbor, jsme kolegiální grémium a já samozřejmě považuji za správné hlavní směry. Eh, přesto jsou hlavní pokyny v mé oblasti působnosti eh, skutečně eh, základem, ale já ho musím dále rozvíjet a já si myslím, že k tomu mohu dávat sám své myšlenky. Podívejte se, Kodaň ukázala jednu věc. Dokonce Evropská unie je spodní veličina podniku, když se snažíme prosadit vůči takovým zemím, jako je Čína, Mm, eh, bez kontroly médií, bez kontroly ze strany parlamentu, eh, která prostě kráčí svou cestou, aniž by měla jakákoliv omezení a aniž by byla solidární. A prosím pěkně, věřte mi, jsem přesvědčen o tom, že zejména teď v krizi, ale i po krizi, teď po vrcholné schůzce v Kodani a teď se smlouvou, kterou máme, Evropská úroveň musí dospět a musí využívat veškeré možnosti. Ostatně my všichni společně máme také za úkol, abychom zpřístupnili evropské uvažování občanům, eh, aby viděli, co se tady děje. To znamená, že příští leta budou skutečně charakterizována evropanstvím ne ve jménu centralismu, ale tím, že naše hodnoty a naše konkurenční příležitosti budou prosazovány eh, vůči ostatním regionům. A já si myslím, že my všichni sedíme na stejné lodi. Pane kolego, dodatečná otázka, prosím, ano, tak velice konkrétně. Do jaké míry jste ochoten dávat globální rozměry v oblasti e, účinnosti energie, ale jak chcete spolupracovat s panem kolegou Potočníkem a prosazovat tyto standardy vůči Číně, anebo i zejména tam, například v oblasti průmyslových zařízení. My jsme se v Evropském parlamentu a v Evropské unii velice silně soustředili eh, na produkty orientované na spotřebitele, bílé zboží, elektronika, ale větší potenciál je u turbín, u velkých průmyslových zařízení. Jste ochoten jako eh, člověk z Bádenska, Wörtmerska, s tím máte zkušenosti prosazovat toto také v globálním ohledu, ale teď prosím neodpovídejte jako člověk z Bádenska Württemberska, pane předsedo vlády. E, já jsem v bývalých letech věnoval velikou pozornost tématům NOx a zjistil jsem, že zadání, e, která dávají do budoucna bezpečnost plánování, nejsou pro průmysl nevýhodou, nýbrž výhodou na budoucích trzích. A proto se domnívám, že zesílenou měrou musíme se stát partnery v oblasti výzkumu energetiky a, že, a výzkumu energií a e, že samozřejmě i co do propojení sítí je důležitý výzkum. Tady máme první zakládání podniků v tomto ohledu a že je třeba dělat také dlouhodobá zadání, která průmysl může dodržet, může uskutečňovat a také budou výhodou při vývozních možnostech a proto jsem ochoten v oblasti průmyslu a sice nejenom v oblasti průmyslu vyrábějícím elektrický proud, ale vůbec pro průmysl obecně, se silně angažovat, protože mám dojem, že tady je veliký potenciál v úsporách energie, v účinnosti energie. Jiná oblast je téma staveb, nové budovy, eh, rekonstrukce budov. My jsme občany v mobilní oblasti, to znamená hnědé zboží, černé zboží, bílé zboží, udělali mnoho, ale v oblasti budov se mi zdá, zůstává ještě mnohé, co uskutečnit i nejenom v novém stavební, ale i v, současné zastavěnosti. Další otázka, prosím. Thank you, Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěl poblahopřát panu Otengerovi, že byl nominován na, do této funkce. Moje otázka se týká energetické účinnosti. Potenciál nízkouhlíkové energetiky, to je jedna z vašich priorit. Akční plán v oblasti energetické účinnosti je hlavním nástrojem, který je k dispozici komisi, aby mohla dosáhnout cíle 20 Můžete prosím naznačit opatření, nového akčního plánu v oblasti energetické účinnosti a podle vašich odpovědí je zapotřebí více investic do oblasti energetické účinnosti. V tomto ohledu nový akční plán by mohl vyústit ve finanční podporu v oblasti energetické účinnosti. Co mám konkrétně na mysli? Je to nový finanční rámec pro financování soukromých budov, které mají mít větší energetickou účinnost. Pane Ettingere? Energetická účinnost v soukromých budovách je nesmírně důležitá. Eh, máme různé programy rekonstrukcí a těmito programy jsme eh, dosáhli již určitých výsledků a máme dobrou zkušenost. Takže v souladu s národními a regionálními programy chci dále rozvíjet eh, podporné programy na úrovni EU a tyto programy zvyšují životní úroveň a hlavním jejich cílem je šetření energií v budovách. A tímto způsobem je možné ušetřit energii v této oblasti. Na druhou stranu podívejme se na produkci elektřiny, průmysl, dopravu, budovy, soukromé budovy i veřejné budovy. Ve všech těchto oblastech musíme dále pokračovat. Musíme se snažit o další zvýšení energetické účinnosti. Vy zde v parlamentu jste rozhodli o snižování emisí CO2 v oblasti dopravy, ale téma elektromobility je podle mého názoru stále ještě novou dimenzí. Já chci se snažit o to, aby Evropa jak v oblasti výzkumu, tak v oblasti automobilové produkce, ale i v oblasti inteligentních eh, konceptů, v oblasti propojování sítí a tak dále. Chci, aby Evropa v těchto oblastech byla v celém světě první. My musíme být inovačním místem celého světa, číslo jedna. Pan Oluček, doplňující otázka? Uh, my additional question is... Další dotaz se týká dosažení snížení 20 od primárních energií musíme dát určitý stimul mysl, aby investoval do, pro dosažení tohoto cíle. Máme nový systém ETS, takzvaných aukcí, a tím snižeme potenciál pro investice. Můžete se vyjádřit eh, k tomuto kontroverznímu opatření? Pane Ettingre? Tržní nástroje, jako je obchodování s emisními povolenkami, a v souvislosti s tím určování cen emisí, o takovýchto nástrojích eh, si myslím skutečně hodně mám vysoké mínění. Na druhou stranu, pokud jde o daňová opatření, Kompetence Evropské unie jsou omezené, existuje zde princip jednohlasnosti a a samozřejmě zde hraje role rozhodování na úrovni členských států, pokud jde o daně. Zavedení ekologických daní v podle mého názoru není v současné době na evropské úrovni možné. Další otázka paní Podimata sedí tady u nás nahoře. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane kandidáte, opět bych vás chtěla přivítat na našem slyšení a ráda bych se vrátila k tomu, co jste uvedl ve svých písemných odpovědích na otázku jaderné energetiky. Ve svých písemných odpovědích jste uvedl, že budete podporovat bezpečné využívání energie a že je na členských státech, aby se rozhodl svůj energetický mix. Do toho se nemůžete vměšovat. To je tedy aspoň vaše interpretace. Vycházíme ze Zabonské smlouvy. Energetická politika by měla mít evropštější rozměr. Myslíte si, že jaderná energetika by měla být součástí tohoto evropštějšího přístupu. To znamená, že byste měl mít určité kompetence, že byste měl pokračovat v politikách, které zahájil váš předchůdce? Pane Ettinger, paní předsedkyně, máme novou smlouvu, která vstoupila v platnost před několika týdny tu s tím, tak jak je a na jejím základě pracujeme. Tato smlouva eh, přesně stanoví rozhodování o energetickém mixu v konkrétním stvárnění do rukou členských států. Ostatně já jsem minulý týden přeskoumával s odborníky otázku, zda těch 20% je sjednáno, protože jasné je, 20% znamená inovativní, maximálně 18% uhlí, plyn anebo jaderná energie. A e, my jsme společně dospěli k názoru, že toto je slučitelné s, se smlouvou, ale 50% například už by nebylo konformní se smlouvou. Eh, ale eh, po 20 přijde 30, pak přijde 40, pak přijde 50. Tím chci říci, já ctím smlouvu a domnívám se, že v příštích letech to také tak zůstane. Za druhé, ctím rozhodnutí Rakouska nevstoupit do jaderné energetiky a také znám a ctím rozhodnutí Francie stavět další jaderné elektrárny. A v Anglii vidím ku příkladu větrné parky ve stejné době, eh, jako se plánuje stavba nových eh, jaderných elektráren a sice plánováno vládou, které není zrovna konzervativní vláda v současné době. To znamená, já jsem natolik demokratem, abych eh, uznával eh, tuto pestrost Evropy a proto naším úkolem musí být dávat Eh, dělat zadání v oblasti bezpečnosti, eh, odstraňování jaderného odpadu takovým způsobem, aby to nikoho neohrožovalo, splnit úlohy Euroatomu a jinak prostě každý ve své zemi může eh, dělat agitaci pro a nebo proti jaderné energii. To chápu pod demokratickou soutěží. Já sám na sebe hledím jako na moderátora a nikoliv na velvyslance jaderné energie energie. To na evropské úrovni mám jinou funkci pro své konání. Prosím. Děkuji mnohokrát, to je velice jasná odpověď a beru to jako určitý závazek pro váš mandát. Můžeme možná slyšet další závazek z vaší strany, pane kandidáte? Dobře? Okay. It's okay. It's okay. Okay. Okay. Θα ήθελα λοιπόν να δω αν μπορούμε να αποσπάσουμε μία ακόμα δέσμευση από την πλευρά. Děkuji. Jak jsem říkala, chtěla jsem slyšet, zda od vás můžeme slyšet další závazek. Hodně se hovoří o energetických dodávkách v Evropě, jakým způsobem můžeme bojovat při využívání energie a přitom e, zajišťovat zlepšování klimatických změn. Je tady cíl pro snížení emisí, také zajištění používání obnovitelných zdrojů energie, to je závazný požadavek, mě by zajímalo, zda by takovýto závazný požadavek mohl být také v oblasti energetické účinnosti do roku 2020. Danke für die Frage. Děkuji za otázku. Pane Ettingere, prosím o odpověď. V příštích měsících a v příštích letech v oblasti dosahování závazných a plánovaných cílů eh, budeme dávat jasné informace a nemůžeme se minout cílem. To znamená, právní závazlost dávám do závislosti na tom, zda tady existuje nějaké nebezpečí minout se cílem. Eh, mně leží na srdci dobrovolnost, eh, hodnoty tržního hospodářství a snaha o dosažení dohody ale pakliže by tady existovala obava z minutí se cílem, v tom případě je třeba dát odpovídající právná, právní zadání a k tomu jsem ochoten. Ve středobodu je zajistit odborně dosažení cílů a dát k tomu opa, náležité nástroje. A závazná směrná hodnota je sice ultima ratio, ale někdy je to také nezbytné opatření pro dosažení cílu. Děkuji. Pan kolega um A Já bych Claude Turmes hovořil o důvěře. Jak už vás znám delší dobu, já vám důvěřuji. A pokud věci přesně stanovíte. Já bych se chtěl zeptat ještě na jednu věc. Co znamená to, co jste právě řekl kolegyně, kolegyně Podemáta? A je zde nezávazný cíl energetické účinnosti 20 Pokud tento cíl nesplníme, a potom to zjistíme až ve chvíli, kdy k tomu dojde. To znamená, že v tu chvíli už nebude možné přejít na právní závaznost. Takže kdy, podle vašeho názoru, by bylo vhodné, s ohledem na to, co jste před chvílí odpověděl, přejít k právní závaznosti, k ostřejšímu právnímu dokumentu. Protože jinak cíl 20% eh, eh, asi nedosáhneme. Víme všichni, že evropský automobilový průmysl eh, má vlastní závis, závazek. Měl vlastní závazek. Do roku 2008 řekli, že něčeho dosáhnout, ale potom toho nedosáhli, pokud jde o jejich emise. Pokud jde o e, přesné stanovení, jste připraven, pokud jde o cíle vnější politiky energetiky, využívat také e, obchodní dohody pro vyvíjení tlaku? Děkujeme, to byly dvě otázky, ale dobře. K druhé otázce říkám ano, s, po konzultaci s kolegou, který je odpovědný za tuto oblast. Pokud je o první otázku, teď na začátku roku a budeme hodnotit akční plán energetické účinnosti. Budeme mít k dispozici údaje a fakta. Poté následně vím, že parlament e, tlačí, takže nebudeme ztrácet čas Poté vypracujeme nový akční plán energetické účinnosti. A nejpozději ho předložíme do začátku příštího roku. Abych reagoval na vaše obavy. Cíl, čeho chceme dosáhnout za 10 let, je cíl, který můžeme změnit třeba v roce 2015. Když uvidíme, že ho nebudeme eh, dosahovat, tak ho budeme moci učinit právně závazným. Například můžeme říci, eh, v roce 2000 eh, můžeme věc zhodnotit, můžeme se podívat, jestli dosahujeme daných cílů. A poté v následujících dvou, třech letech budeme moci se rozhodnout o právní závaznosti. Pane Bütikofer? Já si myslím, že je dobré, pokud v novém akčním plánu jasně řeknete, že právní závaznost přijde, pokud nejpozději do dvou let nebude jasné, že toho dosáhneme tak jako tak. Ale ještě jedna otázka. S ohledem na to, co jste zde řekl, určitě narazíte na eh, střed zájmů, různých zájmů. A jakým způsobem chcete tedy prosazovat to, co chcete? Vy jste navrhli spolupráci parlamentu. Jak je to například s nevrádními organizacemi a dalšími spolky? Pane Ettingere? A pane poslanče Pity Kofere. A moje vojsko sedí tady v sále. Já jsem přesvědčen o tom, že eh, vy eh, jste instancí, která je eh, nadstranická a která je velmi, která na mě bude velmi tlačit. Také v radě pokud jde o ministry životního prostředí, e, energetiky a hospodářství, se budu snažit získat partnerství. A samozřejmě otázka ochrany klimatu, ochrany životního prostředí není něco nového, je to něco, co řešíme už posledních 20 let. Z tohoto důvodu ty hlavní cíle, které jsou definované v tom cíli 2020, jsou přesvědčivé. Já jsem připraven za dva roky přistoupit na právní závaznost, pokud v následujících dvou letech se na trhu neudělá dostatečný počet kroků, abychom tohoto cíle dosáhli, i kdyby byl nezávazný. Pokud jde o nevládní organizace, v Bruselu existuje dobrá pracovní kultura mezi oficiálními orgány a partnerskými organizacemi, které nás provázejí a které pracují v nestátním sektoru. Já osobně chci využívat tohoto potenciálu těchto znalostí nevládních organizací. Já chci vytvářet partnerství s nevládními organizacemi a chci, abychom byli oboustranně otevřeni a samozřejmě tímto způsobem chci spolupracovat také s vámi, pan Šimaňský. Unie Europejská. Děkuji mnohokrát, vážený pane kandidáte. Evropská unie závisí na dodávkách plynu z Ruska, plně do velké míry a 45 našeho plynu pochází z tohoto zdroje. Máme tady projekt, který mu říkáme Nord Stream a Rusko v podstatě znamená 60 našich dodávek a Rusko zcela jasně říká, že na nás vyvine tlak a používá plyn jako určitý politický nástroj. Uvědomujete si, že to může být pro nás čím dál tím větší riziko, pokud budeme záviset na Rusku a jeho energetických zdrojích? A pokud tomu tak je, tak uděláte něco pro to, aby byl projekt Nabuko urychlen. Děkuji, prosím, pane Ettingere. Tato obava je mi známa a beru ji vážně. Proto by nebylo správné bránit či spožďovat nyní Nord Stream. A v rámci s povolovacím řízením je stavba tohoto plynovanu v dohledu. Ovšem snižování závislosti prostřednictvím dalších sítí se mi zdá o to naléhavější. K tomu náleží za prvé Nabuko, za druhé oblast Středomoří a za třetí téma jakým způsobem přepravovat eh, další zdroje na lodích a kapalný plyn. Tento kurz chceme řídit společně, chceme se řídit jím a nechceme, aby závislost na Rusku byla pro nás nevýhodná. Co tím mám na mysli? Víme, že ruští sousedé nechtějí pouze exportovat plyn a tím získávat peníze. Ne, oni chtějí ty peníze také vydávat na infrastrukturu a na průmyslový vývoj jejich země. Když se nám podaří, eh, abychom se stali nezbytným partnerem pro Rusko v oblasti průmyslu, pro budování infrastruktury, zdravotnictví, průmyslových zařízení, ochrany životního prostředí, pak se mi tato závislost jeví jako dvousměr na silnici a je to lepší, než když jenom za plyn se dostávají peníze. Dodatečná otázka, prosím pěkně. V europejských kontraktach Gazpromu, takže Děkuji. Ve smlouvě Gazpromu je zvláštní doložka, takzvaná doložka o místu určení, eh, která znamená, že nemůžeme prodávat plyny na společném trhu a to je proti volnému pohybu na vnitřním trhu. A to znamená, že nemůžeme mít tuto dvousměrnou komunikaci, jak jste zdůrazňoval. Čili musíme bojovat eh, proti krizím eh, v dodávce energie. Budete dělat něco s touto konkrétní doložkou v této smlouvě? Smlouva byla uzavřena v době, kdy jsem na to neměl žádný vliv. Ve funkci, o kterou usiluji, budu mít sice omezený, ale přesto určitý vliv, který patří k mé oblasti úloh. To znamená, beru smlouvu takovou, jak je, jsem velice rád ochoten podívat se a přeskoumat do, co do slučitelnosti s evropským právem, ale spatřuji v tom také určitý závazek, aby závazky, aby se zabránilo nevýhodám vyplýva, eh, pro jiné země, které by z toho mohly vyplývat. A Proto se na evropský trh také budou dostávat také dodávky z Nord Streamu. Musíme vybudovat odpovídající evropské sítě a bude tady existovat poté dostatečná možnost, aby každá země za nezbytnou cenu dala k dispozici plyn. A jak řečeno, to určitým odlehčujícím způsobem zde bude působit také Nabuko, jak já doufám v příštím desetiletí. Kolega Marcinkiewicz. Przewodniczący, panie komisarzu. Děkuji. Pane předsedo, pane kandidáte. Evropská unie přijala klimatický balíček a nyní vytváříme novou politiku v oblasti energetiky a klimatických změn. Evropská komise zde sehrává velice důležitou úlohu a předznamenává budoucnost a také chrání a uchovává vnitřní trh. Chceme být konkurenceschopní, ale když se podíváme na jednotlivé právní předpisy, jednotlivé doložky, tak tady vidím celou řadu rizik. Je tady celá řada problémů pro energetický trh v Evropě. Čili já bych se chtěla zeptat na metody, které budete používat, abyste skutečně využíval opatření, které jsou v klimatickém balíčku. Budete přijímat nová opatření, budete přijímat nové iniciativy, abyste mohl zajistit energii za spravedlivou cenu pro všechny členské státy. Děkuji. Děkujeme, pan Oettinger. Na základě toho, co udělal předchozí komisař, vidím věci tak, že komisař odvedl velice kvalifikovanou práci. Já a chci dohlížet na dodržování odpovídající legislativy. Energeti- eh, Rozvoj v oblasti energetiky je velice dynamický a v následujících letech můžeme počítat s vytvořením nových směrnic nebo například s novým benchmarkingem. A samozřejmě můžeme počítat určitě také s dalšími usneseními z vaší strany v této oblasti. Já chci tato očekávání eh, naplnit. Samozřejmě je důležité eh, dodržovat současnou legislativu, ale zároveň vytvářet také legislativu novou, pokud je to třeba. Doplňující otázka? Je Polska, kde 95%. Já zastupuji Polsko. 95% naší energie je původu uhelné. Takže má dodatečná otázka se týká mechanismu, které budete zavádět v tomto ohledu. Protože Polsko bude jednou ze zemí, kde tato nová opatření budou velice nákladná. Budeme mít možnost využít principu solidarity i co se týče sdílení nákladů. Herr Oettinger. Pane Ettingre? Já znám energetickou strukturu vaší země, také u mě doma. Uhlí, hnědé uhlí, černé uhlí. hraje velice důležitou roli. V současné době se dokonce i v Německu staví nové uhelné elektrárny. Technologie ukládání CO2, která, které se říká CNS, může být odpovědí na vaši otázku. Pokud se podaří pokračovat ve snižování emisí a dosáhnout nízkých emisí v Evropě a sladit to s užíváním uhlí, myslím si, že to bude nejlepší. Chci to spojit také s výzkumnými programy Evropské unie. A je to něco, co musíme dělat ve spolupráci s průmyslem. Musíme se soustředit na transport CO2 a také na trvalé ukládání CO2. Uhelná energie Eh, tak může získat trvalou perspektivu také ve světě s nízkými emisemi CO2. Podpora výzkumu je evropský úkol. Jestli budou další investiční úkoly s ohledem na solidaritu eh, realizovány, to budeme muset rozhodnout v budoucích letech ale v každém případě nechceme, aby došlo k nějakému materiálnímu znevýhodnění. Nyní otázky z výboru pro životní prostředí. První kolegyně Auton Antonesku. Președinte, domnule de desemnat. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážený pane kandidáte. Mám konkrétní otázku, která se týká energetické účinnosti. Budu hovořit o takzvaném ekodesignu, co bude vaší politikou v oblasti implementace této směrnice? Co chcete navrhnout, aby existoval také lepší dohled na trhu? Promiňte, zřejmě tady nějaký špatný eh, kontakt eh, při zařízení tlumočení. Eh, slyšíte-li mě, pane komisaři, měl byste slyšet i překlad. Mohla byste laskavě zopakovat vaši otázku? Micro, please. Deci întrebarea se referă la eficiența energetică, mai exact la... Má otázka se týká energetické účinnosti a ekodesignu. Chtěla bych vědět, pane kandidáte, jaká bude vaše politika, až budete definovat implementaci opatření této směrnice 125. Eh, která vytváří rámec pro ekodesign. Zajímá mě, co chcete navrhnout to pro otázku dohledu na trhu, aby tyto standardy byly dodržovány a co chcete dělat, aby tyto standardy byly také lépe komunikovány jednotlivým podnikům. Prosím, pane Oettingere. Tato otázka je nesmírně zajímavá. Domnívám se, že komise má dobrou informační politiku. Můj předchůdce eh, jak písemnou formou, tak na konferencích, které sám navštěvoval, se staral skutečně o velice úzký dialog s dotyčnými subjekty a v tomto dialogu chci pokračovat včasné dodávání informací, protože to může také zajistit akceptanci. To znamená inform, budovat informační politiku, snažit se o aktivní prezenci na odborných konferencích, to bude pro mne vždy důležitou úlohou. První otázka kterou jste položila, mm, není taková, že bych na ní okamžitě mohl odpovědět. Je komplexní, nechte mi na to trochu času. Já se musím podívat na to, co všechno je třeba udělat pro to, aby se zaručila implementace a co musíme udělat doplňujícím způsobem. Eh, ve vaší otázce v současné době nejsem dostatečně obeznámen se všemi náležitostmi, abych vám mohl odpovědět. Kolega Leinen? Pane Oettingere, když vás tak tady poslouchám, tak mám pocit, eh, Großkraftwerke, Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke. Že jako rozumíte úplně všemu, protože se tady hovoří o decentralizované energii, o eh, uhelných elektrárnách, o jaderné energii, ale ještě nedávno jste varoval před příliš silným postavením obcí a hovořil jste o tom, že je tady nebezpečí, že jeden energetický podnik by dostal příliš velkou závažnost, existoval pro protest občanů, ale vy jste v Badensku, Württembersku spíše byl pro méně Evropy a teď se musíte zasazovat o více Evropy a to je určité napětí. A všiml jsem si, že z třikrát v úvodní otázce jste dal hned eh, určitou brzdu. Hovořil jste o mezi, o hranici akceptovatelnosti a o dalších záležitostech. Je tady nějaká vnitřní distance eh, z vaší strany vůči vaší nové profesi, pane Oettingere? Die gibt es nicht. Ähm, übrigens. Ne, něco takového neexistuje. Vždyť eh, elektřina, eh, vy jste taky, pardon, vy jste taky zvládl ten skok z regionální a lokální politiky do Evropy. Čili já si troufám, na jedné straně Evrop, mít evropskou identitu, ale samozřejmě zachovat si své srdce. Mm, na druhé straně má země eh, je velice silně charakterizovaná Evropou jako málo zemí, protože mm, máme partnerství k Francii. Mí předchůdci i já jsme se zasazovali o strategii čtyř motorů, eh, o strategii eh, podél Podunají, o strategii energetického mixu a to vše už směřuje daleko na evropskou úroveň. A co se týče jaderné energie, já jsem neschválil žádnou jadernou eh, elektrárnu v Bádensku, Württembersku, to dělali mi předchůdci, to je Willy Brandt, je to dědictví. Ano, já jsem schválil dvě elektrárny na uhlí s velice přísnými ekologickými předpisy ke snížení závislosti energetické a k vytvoření pracovišť. A zároveň v Mannheimu se odpojují eh, jader, pardon, elektrárny na uhlí staré generace abychom tady dosáhli určité rovnováhy. Bádensko-Württembersko pod mým vedením byl aktivní v oblasti co největšího využívání vodní energie a za třetí v oblasti bioenergií a inovačních energií navzdory různým výtkám se moje země dostala hodně dopředu. Jadernou eh, elektrárnu jsem, eh, jadernou energii jsem zdědil, eh, já jsem odpojil starou elektrárnu na uhlí a snažil jsem se o skok do obnovitelných energií aby eh, tím, že 50 ze zisku se dává do výzkumných zařízení a do financování obnovitelných strojů. A co se týče toho zasedání v listopadu, o kterém jste se tady zmínil, tady se jedná o náležitou věc. Já chci, abychom zůstali partnery ve Francii. Víte, že energie v Bádensku-Württembersku z 50% patří francouzům. A když jednotlivé zemské okresy v Bádensku, Württembersku by nebyly spolu eh, podporovány komunálními podniky, eh, bylo by to velice těžké, čili jednalo se o vytvoření vnitřní rovnováhy, aby akcionáři zůstali i na lokální úrovni, což je daleko důležité a daleko, to, což je nesmírně významné a je třeba dodržet rovnováhu mezi eh, lokálními a mezinárodními aktéry. But... Děkuji za veškeré odpovědi, ale chtěl bych možná jasnější odpověď v případě dvou věcí. Za prvé, říkal jste, že stanovování standardů zajistí také bezpečnost pro investory, takže v tomto smyslu budete ochoten s námi bojovat, abychom měli eh, účinné standardy pro uhelné elektrárny. Dále je to otázka trvalé udržitelnosti. Víme, že tady jsou sta, eh, závazné cíle u biodiverzity a chceme mít něco podobného o bioenergie. Chcete mít takovéto závazné, trvalé, udržitelné cíle v oblasti biodiverzity a e, bioenergie? Jasné odpovědi, prosím. Bioenergie závisí na tom, e, odkud pochází. Potom je dobrá nebo špatná. Samozřejmě záleží na tom, jaký vliv má na ekologickou rovnováhu je nutné mít jasná pravidla pro to, jakou bioenergii chceme a jakou bioenergii odmítáme nebo v každém případě nepodporujeme. Je nutné, abychom zde měli jasné, konsekventní hodnocení. Podívejte se, samozřejmě, že je ta otázka opodstatněná. Ale já ještě jsem nevstoupil do svého úřadu. Dejte mi trochu času. A závaznost je možná ve chvíli, kdy je zhodnoceno případné nebezpečí. Já nechci si stanovat nějaké cíle, které potom v úřadu nebudu moci dosáhnout. Pokud jde o cíle, v různých oblastech, například v automobilovém průmyslu, se hovořilo o emisích dusíku a o moderních systémech omezování emisí a bylo jasné, že je třeba přimět průmysl k tomu, aby vyložil svoje karty. Tato hra je ale někdy problematická. Já jsem připraven ve hře s průmyslem postupovat tak, abychom mohli společně dosáhlit cílům. Průmysl eh, musí dokázat, pokud nechce dosáhnout určitých cílů, musí dokázat, že to není možné. Ale v každém případě je jasné, že politika musí cíle stanovovat. Eh, musíme spolupracovat na tom, abych to, abychom těchto cílů dosáhli. Eh, paní van Brandt. Geachte commissaris of uh, kandidaat-commissaris, ik moet zeggen, ik ben toch enigszins ontgoocheld. Hè. Pane komisaři, musím říci, že jsem přece jenom poněkud zklamaná. Měl jste čas na přípravu, věděl jste, že bude slyšení, ale ano, ano. Uh, a my bychom rádi slyšeli od vás konkrétní cíle, které tady nechcete definovat. Vy se tak trochu příliš skrýváte za pojem subsidiarita. Samozřejmě energetické mixy jednotlivých národních států, ale jistě víte, jaké jsou vysoké subvence pro nejrůznější formy energie. A já bych měla konkrétní otázku a přála bych si skutečně konkrétní odpověď. Jste ochoten subvence přizpůsobit tak, aby se daleko více investovalo do eh, obnovitelných energií a daleko méně do jaderné energie a jiných eh, nikoli trvale udržitelných energií, abychom v Evropě dosáhli cílů v oblasti obnovitelných energií? Děkuji za otázku. Paní poslankyně, já jsem ochoten, co se týče e evropských podporných eh, programů a subvencí zcela jistě zaměřit na, se zaměřit na účinnost a jiné E, oblasti výzkumu nebudou mít stejnou prioritu. A to bych rád také vám zavčas prokázal e, díky předkládání našich návrhů. Za prvé, jsem přesvědčen o tom, že naše práce, naše nová společná práce bude akceptována občany tam, když Evropská unie bude tam, pouze tam siln, jednat silně a učiní jednotná a centrální zadání. Já jsem přesvědčen o subsidiaritě, tolik kompetencí na lokální úrovni, tolik na národní úrovni a tam, kde je rozměrem Evropa, zachovat eh, schopnost konání. Toto přesvědčení je zakotveno také ve smlouvě a jedně díky tomu, že stojí ve smlouvě, byla smlouva také všemi akceptována. Eh, vždyť to je také přikázání inteligentní. Jistě si vzpomenete, že za jeden, dva, tři roky se budeme snažit eh, přeskoumat taková nařízení a směrnice, které jste zde schválili a e, dost, budeme muset je také hájit. Tam, kde se překročily kompetence, nemělo by něco být evropsky vedeno, prokáželi se to ale. Když se dostaneme před soud, měli bychom tam v odpovídajících případech e, také vyhrát, pakliže v, půjdeme společně a já jsem za to, abychom společný postup hájili i před soudem v Lucembursku. Paní kolegyně, dodatečná otázka. Potočník je v Váš kolega Potočník včera řekl, a s tím mohu jedině souhlasit, že je třeba bezpodmínečně respektovat subsidiaritu, ale navzdory tomu je třeba činit, co je třeba činit. Já tedy velice schvaluji vaši angažovanost, když říkáte, potřebujeme více subvencí do obnovitelných energií. Tady ještě očekáváme konkrétnější přísliby. Ještě jedna otázečka. Já nevím, jak to tedy vypadá v Badensku, Württembersku, ale slova energi- slovo energetická chudoba tady ještě nezaznělo a já se táži, co chcete dělat proti tomu, že energie je stále dražší a co chcete dělat proti tomu, že stále více chudých lidí dnes už si nemohou dovolit energii a elektřinu. Jaké máte konkrétní návrhy, pane Ettingere? Naší úlohou je citlivě sledovat vývoj nákladů energie důležité, důležité pro základní zabezpečení rodiny, domácnosti. A tuto úlohu realizujeme. Za druhé, Musíme samozřejmě zabezpečit bezpečnost dodávek i cenou tak, aby ke konečnému spotřebiteli a nejenom k průmyslu se dostávala energie zaplatitelná a aby se nestala zostřeným faktorem sociálních problémů. Za třetí, energie je součástí spotřebního zboží v koši a Evropská unie je také sociálním společenství. A nejlepší cestou tudíž je, aby každému jednotlivci nezávisle na jeho původu a příjmu se dopřál tolik, aby si mohl dovolit bydlení, ošacení a stravu stejně tak jako energii. To je podle mého názoru nezbytný základ pro nás v Evropě. A nikdy nesmí být eh, člověk odpojen od proudu, od elektřiny. V současné době tady máme ještě různá pravidla v jednotlivých členských státech. Eh, mně je milejší, když každý bude postupovat podle svého rozpočtu, ale také budu souhlasit s tím, když se řekne, že energetické velkým podnikům dáme zadání neodpojit dotyčného, nýbrž skutečně trvat na zabezpečení dodávek. Werner Langen, pane Ettingere, na rozdíl od předchozí řečnice, já jsem velice spokojen s tím, jak jste připraven. Ano, je to skutečně tak. A já jsem si také všiml toho, co tady dělal Claude Turmes. Ten právě řekl belgické kolegyni, co se má ptát. Kolega Joe Leinen ví, jak to vypadá, když eh, člověk dostane nějaké nové portfolio. Švédská kolegyně a eh, je také nová, také je těžké ji přísně hodnotit. A jste ze spolkové země, která je větší než Švédsko. Víte, jak řešit konflikty, jak se v problematických situacích chovat. Jak hodláte řešit konflikty s vašimi kolegy? Doposud to prošlo tiskem Píbalks, Verheugen a tak dále. Jakým způsobem chcete řešit konflikty se svými kolegy v budoucnosti? Pane Ettingre? Já jsem v posledních týdnech eh, zažil atmosféru kolegiality a dobré vůle. Vůle, že komice chce spolupracovat. Z tohoto důvodu chci být týmovým hráčem vůči svým kolegům, kolegům eh, za životní prostředí, za výzkum za ochranu životního prostředí a, a také za vnější vztahy. Mohu vám říci, že zde v Bruselu máte velice dobré spolupracovníky a úředníky. Já vás mohu ujistit, že můj kabinet a generální ředitelství eh, se nebudou eh, nějakým způsobem eh, oddělovat od ostatních, ale budou se snažit identifikovat místa, kde se jejich činnosti překrývají a tato místa řešit. Já samozřejmě nemám za úkol prostřednictvím médií sdělovat něco svým kolegům. Já musím hovořit přímo se svými kolegy. V tomto duchu chci postupovat a myslím si, že v oblastech energetiky, životního prostředí, ochrany klimatu a hospodářství potřebujeme spolupracovat. Světová situace nás eh, k tomu nutí a musíme řešit světové otázky. Pane Langene, doplňující otázka. A eh, hodně lidí se ptalo na Bádensko Württembersko. Já bych se vás chtěl zeptat, jaké pozitivní aspekty můžete přinést do práce komise se svojí zkušeností ministerského předsedy Bádenska Württemberska. A vy jste poukázal na to, že realizace, že implementace evropských předpisů není vždy jednoduchá. A jakým způsobem takovéto zkušenosti můžete přinést do komise? Máte velice praktické zkušenosti v této oblasti. Pane Ettingere? Ich will einen kleinen... Já chci přispět k tomu, aby eh, administrativa, aby to, co dělají jednotlivé úrovně na eh, v jednotlivých oblastech EU, aby tyto úrovně mohly efektivně implementovat evropskou legislativu. Chci, aby práce byla efektivní a abychom se vyhýbali nadměrné byrokracii, nadměrným nákladům. Za druhé, připadá mi nápadná jedna věc. Systém směrnic, které se transponují do národního práva, někdy vede k nespokojenosti. Je to do jisté míry nevyhnutelné. Ale dokud zde budeme mít představu, že směrnice všechno upraví, že všechno vyřeší a že zároveň zohlední požadavek federalismu, myslím si, že to není správný přístup, že to vytváří spíše určité předsudky. Toto nepřímé zákonodárství by bylo možná lepší eh, trochu omezit a zefektivnit. Další otázka, kolega Ramsdorf. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, eh, pro mě jste do posud velice opatrný a velice přesvědčivý, musím říci, a má první otázka zní. Jedna z největších potíží teď v době velké krize v oblasti ropy a v oblasti plynu je konzervativní chování bankovních domů. Vy vyžadujete Víte, že určité zatvrzelé nebo stuhlé procedury způsobují, že obchody nemohou běžet dostatečně rychle. Co jste připraven učinit proto, aby byla zavedena určitá evropsky standardizovaná procedura, která by to usnadnila. Děkuji, pane Oettingere. Kolega sedí nalevo. Já jsem vaši otázku pochopil tak, že financování a chování banek v otázce bonity a bezpečnosti je z vašeho hlediska neuspokojivé. Domnívám se obecně, to neplatí pouze pro oblast ropy, že Krize našeho bankovního hospodářství vede k tomu, že budoucí vývoj hospodářství, téma tržní hospodářství, téma zakládání podniků, eh, financování investic je vážně ohroženo. A proto Musíme odvětví po odvětví i v oblasti energetiky, nejenom v oblasti ropy, přeskoumat otázku, zda už jsou banky plně výkonu schopné a plně, eh, zda mají vůli k tomu také. A banky, které nám stají, stojí blízko, musíme zjistit, jakým způsobem je motivovat buď přes eh, záruky, nebo jinak eh, použít banky k oživení hospodářství a k financování smysluplných investic. Je příliš záhy, abychom tady dali eh, definitivní hodnocení, ale i já se domnívám, že schopnost k jednání banek je pouze omezená. Dotečná otázka. Děkuji vám za tuto odpověď a má druhá otázka zní do jaké míry bude jižní koridor zahrnut do struktury eh, energetických sítí. Jižní koridor, prosím. Máte na mysli v oblasti plynu? Ano, mám na mysli plynovod z Řecka do Itálie. To je krátká trasa a na náklady jsou nižší než Nabuko, protože Nabuko je zatím ještě v kolebce, je to velké dítě evropské energetické politice a stále se nachází v kolebce. Jižní koridor je blíže uskutečnění podle mého názoru. Jižní koridor patří stejně tak jako téma Španělsko a Francie, jako téma a po Baltí a Polsko k těm oblastem, kde vnitroevropské struktury sítí musí být rozšířeny ve smyslu solidarity a partnerství. Co se týče Nabuka, tak tady se chci pokusit, aby jsme, abychom zabránili chybě, která se udělala u Nord Streamu. To znamená, všichni, kteří na tom mají zájem, protože to jsou země, kterými ten plynovod má vést, anebo země, které mohou aspoň nepřímo dosáhnout dodávek, posadit u jednoho stolu. A proto téma Itálie, Rakousko, Řecko v tomto trojuhelníku, stejně tak jako Baltí, jsou důležitou oblastí pro to, aby všechny země mohly říci, jsme u toho. Další otázka, kolega Valéan. Mr. Oettinger. Pane Oettingere, myslíte si, tady jsem, Myslíte si, že projekt Nabuko měl být eh, přeměněn, co se týče cest a zdrojů? Pokud ano, tak jak? Budování produktovodů vždy znamená, že jsme závislí na dobré vůli na druhé straně tohoto produktovodu. Když se podíváme na terminály kapalných eh, plynů, tak můžeme být závislí na několika zdrojích. Chtěl byste vytvořit tyto terminály eh, z kapalněného plynu? Pokud ano, tak jak? Oettinger. Pan Oettinger. Eh, tekutý plyn a jeho zásobníky, to je určité prodloužení eh, naší politiky. My musíme zásobníky rozšířit v Evropě. Pokud jde o Nabuko, jeho vedení, jeho cesta je stanovena víceméně. Bude rozhodující otázka, abychom zajistili bezpečnost tohoto projektu. Tento projekt, který je velice nákladný, má smysl jedině ve chvíli, kdy budeme schopni zaručit dlouhodobou bezpečnost pro celou cestu Nabuka. Nabuko prochází zeměmi, které nejsou ještě zcela demokratické, které se nezakládají na právním státu, ale kteří se touto cestou teprve vydávají. Ale já si myslím, že země, jako je třeba Azerbajdžán, mají zájem na spolehlivém vztahu s Evropskou unii je třeba mít s takovýmito zeměmi dobré smlouvy, abychom a, mohli mít spolehlivé dodávky. Společně s dalšími kolegy se budu snažit o vypracování takovýchto smluv, abychom mohli samozřejmě zahájit stavbu. Kolegyně, doplňující otázka? Stále věřím, že Nabuko musí být změněno také, co se týče samotné trasy, aby to byl udržitelný projekt. Možná si to promyslíte v rámci svého mandátu. Na závěr, co si myslíte o trouhelníku lásky doslova mezi Evropskou unii, Ruskem a Ukrajinou v oblasti energetické politiky, pochopitelně? Pan Oettinger. Já se domnívám, že situace v posledních letech byla dramatická, ale Evropská unie využila svého postavení. Aktivně vyjednávala, vedla tvrdé rozhovory v Kijevě a v Moskvě a tím se vyhnula škodám. A tak se také dostala na správnou úroveň pro řešení těchto problémů. To, co dokázala Evropská unie, by jednotlivé členské státy sami nedokázaly. Takže to byla určitá zkouška pro Evropskou unii a také pro mého kolegu Píbalkse. Nyní máme systémy včasného varování a povinnost hlásit problémy. Myslím si, že všichni v tomto trojuhelníku, který jste zmínila, se poučili z toho, co se stalo minulý rok v lednu. A nikdo nechce provokovat. Pokud jde o členské státy a podniky v těchto členských státech, musíme přehodnotit, jestli lhuta 60 dní nebo 90 dní eh, je správná a jestli toto téma, tedy zajištění produkcí na delší dobu, budeme dále rozvíjet. A v Evropské unii potřebujeme mít bilaterální prohlášení solidarity a těmito prohlášeními můžeme zajistit, že určitá země, pokud nemá dostatek energie, dostane pomoc od jiné země. Stejně tak tomu musí být u podniku. Takže uvnitř Evropské unie musíme mít smluvní vztahy pro případ nouzové pomoci, pokud by v den X něco takového nastalo. A proces, ke kterému došlo v minulém roce, byl problematický, ale myslím si, že jsme se z něj poučili a to nám pomůže. Pan kolega Mačaros. Eh, thank you, Mr. Děkuji, pane Otingere. Jsem zde. Děkuji za přesvědčivé informace i představy. Souhlasím s většinou s tím, co jste říkal, možná mimo vaší jaderné energetické politiky, ale to je vždy taková zvláštní otázka. Rád bych se nyní zaměřil do budoucnosti. Chtěl bych mít evropskou vizi, která se týká budoucích alternativních zdrojů, hlavně z pohledu vyspělých technologií. Jedná se o hydromotory, které se budou používat, vodíkové motory, které budou používány v automobilovém průmyslu. Ty budou se hrávat čím dál tím důležitou úlohu. Dále je to otázka eh, jaderné fúze, která nahradí eh, většinu dalšího paliva. Chceme mít také energie, které budou nízkouhlíkové, nebudou vypouštět skleníkové plyny. Jak chcete propagovat tyto nové technologie v rámci vašeho portfolia, alespoň na úrovni výzkumu nebo inovací. Možná na konci svého mandátu byste mohl také zvážit eh, zdroje alternativních energií. Existují oblasti výzkumu, v nich jsou podniky eh, dostatečně veliké, aby provozovaly vlastní výzkum, jinak má, ale jsou i jiné oblasti, národní obla, vlastní obory vědy a jsou takové velké, obtížné a dalekosáhlé vědecké obory, že je proto, pro ně vhodná eh, jenom úroveň Evropské unie. A troufám si tvrdit, že energetická oblast je tou oblastí, kde musí spojit své síly všichni evropští aktéři. To tedy znamená, mm, téma výzkum energií chci udělat eh, centrálním tématem a v příštích letech chci, aby bylo dáno k dispozici více prostředků pro tuto oblast. Existovaly doby například po ropné krizi v 70. letech, kdy evropské země ve vztahu k jejich HDP investovaly daleko více do oblasti výzkumu energií. Musíme investovat více do moderních infrastruktur a více do výzkumu pro budoucí výrobu energie a pro účinné energetické techniky. Existují proto programy na evropské úrovni a je nutno vytvořit sítě všech aktérů v Evropě. Z mé země přináší mnoho zkušeností ze spolupráce takových ústavů, jako je Fraunhofer, Max Planck, Hernhofer Gemeinschaft a společenství. V Karlsruhe jsme v minulém roce realizovali jedinečnou věc. Centrum pro výzkum nukleární energie, které se stalo určitým majákem výzkumu, jsme spojili s naší vysokou technickou školou, sfuzovali jsme je a tím máme velikou výzkumnou jednotku, která eh, znásobila své kapacity. To znamená, musíme spojit naše síly takovým způsobem, abychom dobře zorganizovali evropskou dělbu práce a správně směrovali subvence aby nás nemohla předčít co do rychlosti a kvality žádná jiná oblast světa. To považuji za stěžení bod mé práce a také práce mé kolegyně v komisi odpovědné za výzkum, v oblasti odpovědné za výzkum. Máte příležitost dodatečné otázky? Thank you very much. Děkuji mnohokrát. To je asi na další diskusi do budoucna, ale nyní bych se na chvíli vrátil na k závislosti některých členských států na Rusku, především z hlediska dodávání plynu. V některých případech je to ze 100%, například se to týká Slovenska. Co se týče střední Evropy, je skutečně zarážející, že když se podíváme na špatnou zkušenost z loňské plynové krize, čili jaké aspekty zvážíte jako hlavní hnací sil, abychom omezili vliv Ruska v oblasti energetické politiky. Myslíte si, myslíte si že musíme nastavit určité politické cíle v rámci ekonomického fungování? In the Tat. Ano, skutečně eh, bych rád převzal to, co je známo k tématu plyn v Rusku existují země v Evropě s, nulo, s nulovou procentní závislostí a země se stoprocentní závislostí. A proto vnitř, vnitřní proces evropské solidarity a proces na vnitřním trhu ve spojení s rozšiřováním odpovídajících rozvodných sítí, aby nikdo nezůstal osamocen a nikdo nemohl být na nikoho nemohl být vyvíjen tlan, považuji za strašně důležité. Eh, historicky to zde vyrostlo, ale pro propojení Evropské unie, která má své další cíle, jako je svoboda a volný pohyb, může mít stejnou významnost. A můj poslední bod, domnívám se, že při veškeré závislosti bychom měli nazírat na Rusko jako na strategického partnera a měli bychom s ním toto partnerství provozovat i co se týče pěstování úzkých kontaktů se všemi subjekty eh, dotyčnými v Moskvě. V tom také spatřuji svou úlohu, aby tato závislost se nikdy nejevila eh, jako něco znevýhodňujícího. Kolega Enču? Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane kandidáte, bohužel, nebo možná bohu dík, jste odpověděl na všechny otázky, které jsem si připravil já a z tohoto důvodu poukážu na solidaritu, protože solidarita mezi 27 členskými státy je zcela zásadní, abychom mohli zajistit energetickou bezpečnost v rámci Evropské unie. Na to musíme pamatovat především ve chvílích krize, dodávek plynu. Myslíte si, že by mohlo být řešením, kdybychom vytvořili plynové zásobníky, abychom měli strategické zásoby v jednotlivých regionech, abychom využili americký model podobný v případě ropy. Herr Oettinger. Pan Oettinger. zásobníky, to je samozřejmě jedna reakce na snížení závislosti. Zásobníky, to je odpověď na otázky všech energetických médií. Pokud například a budeme produkovat obnovitelné zdroje, například eh, energii z vody a budeme schopni to, tuto energii transportovat eh, třeba z Norska nebo z vodních zdrojů v Alpách. A potom budeme moci tuto energii transportovat na místa, která jsou závislá například na větrné energii a které v tu chvíli dostatek energie nemají. Takže já si myslím, že snižovat závislost jednotlivých eh, regionů eh, je zásadní otázka. Je třeba eh, snižovat tuto závislost a podporovat solidaritu. Doplňující otázka, pane kolego? Da, domnule președinte. Ma... Ano, děkuji, pane předsedo. Jako doplňující otázka chtěl bych se zeptat na zvyšující se energetickou účinnost u budov. Nemáme na evropské úrovni žádné finanční prostředky vyčleněné v rozpočtu, takže bych se zeptal pana kandidáta, zda je možné podpořit během následujícího rozpočtového období, během vyjednávání o dalším rozpočtu, strukturní program operační program, nebo tedy fondy v této oblasti, abychom vyčlenili určité prostředky na energetickou účinnost budov. In a v rozpočtových otázkách rozhodujete vy. Já rozhoduji jenom omezeně. To znamená, že kolik peněz a bude k dispozici na základě HDP a já si myslím, že zde nedojde k nějakým velkým skokům nahoru eh, vzhledem k hospodářské situaci a hospodářským problémům. Přesto si myslím, že téma energetiky je tématem, eh, v rámci kterého je třeba investovat více peněz do eh, například energetického výzkumu. Já mám v kapse dobré trumfy při vyjednávání s národními politiky. Zároveň eh, musíme převádět prostředky. Musíme nově stanovit priority, takovýto moment přijde. A musíme se podívat na celou diskusi, na jednotlivé programy. A bude třeba se zamyslet nad tím, abychom měli více prostředků do investic do oblasti energetiky. Současné strukturální programy, regionální programy, a by mohly být doplněny energetickými aspekty. A je třeba projednat to s kolegou H, s kol, Hánem a podívat se na to, jestli vedle některých jiných cílů týkajících se růstu a hospodářství můžeme mít v rámci regionální politiky také cíle týkající se energetiky. Pan Sarakas. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas e, paskirtasis komisarė. E, Až prisijungiu prie tų. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení pane komisaři. Já souhlasím s těmi kolegy, kteří tvrdí, že vaše příprava na toto slyšení byla velice důkladná, přišel jste s velice chytrými, úplnými odpověďmi a musím říct, že vaše odpovědi do této chvíle byly velice upřímné. Hovořil jste o určitých bodech, jako je dodávka energie, propojení sítí, ale hned se dostanu tedy ke své dodatečné otázce. Jak, pane kandidáte, chcete řešit otázku propojení Litvy a Polska, jejich plynovodu. Tady v této chvíli nejsou žádné investice do tohoto projektu, protože eh, to není ekonomicky udržitelné, nicméně z hlediska průmyslu je to zcela zásadní. Financoval byste takovéto projekty? Eh, priorita, kterou se musíme řídit, je vždy hospodářství nese hlavní odpovědnost, ale samozřejmě tato odpověď neplatí bez výjimky. A pakliže se musíme starat o takové hospodářské prostory eh, jako Litva a pobaltské země, kde prokazatelně byla nižší množství odběru a kde je také nižší množství spotřebitelů a nebude možné vytvořit eh, z tržních eh, kritérií infrastrukturu odpovídající rozvodnou síť. Musíme se postarat o to, aby tam byla vybudována a čili musíme se obrátit na Evropskou investiční investiční bance, to znamená, podív, obrátíme se na investore, investora, který ale bude muset zase dostat určité garance ale rozhodně nevylučuje ani přímou subvenci. Cílem musí být, aby Baltikum bylo integrováno do evropské sítě plynovodů a aby se tím odbourávala závislost v příštím desetiletí. Máte dodatečnou otázku, prosím. Já chtěl bych poděkovat za tuto odpověď. Děkuji, paní kolegyně Hercogová. Těší mě, že jste zase mezi námi. Děkuji. Jsem velice ráda, že jsem opět v výboru pro průmysl a doufám, že pan kandidát tam odpoví na všechny otázky energetiky. Pane kandidáte, byl, měl byste být odpovědný pro energetický výzkum v budoucnosti. Hovořil jste také o strategickém technologickém plánu a budete vedoucím pracovníkem v této oblasti, vedoucím komisařem. Čili energetický výzkum, aplikované technologie musí zajistit inovativní růst, výtvor, vytvoření nových pracovních míst a naplňování našich strategických cílů. Co se týče těchto plánů, tak eh, roku 2009 komise vydala sdělení, kde se uvádí finanční požadavky 50 miliard euro pro dalších 10 let, aby se vytvořily nízkouhlíkové technologie. Má otázka je jednoduchá. Co budete dělat, abyste získali těchto 50 miliard? Čili jaké budou vaše indikátory a jak získáte těchto 50 miliard? Ich werde Frau Abgeordnete nächsten V následujících dnech, paní poslankyně, budu hovořit s kolegy, kteří jsou zodpovědní za výzkum. S kolegyní, která je odpovědná za výzkum, tedy si budeme muset eh, vyhradit pole svých kompetencí. Toto rozhodnutí, tedy detailní rozhodnutí, nás ještě čeká. Dále, v následujících letech považuji za svůj úkol snažit se získat většinu pro více prostředků z rozpočtu pro výzkum v oblasti energetiky. Naše výzkumné programy chci také pokud možno co nejvíce kombinovat s národními a regionálními programy výzkumu, které a probíhají v členských státech a v jednotlivých regionech. A dále doufám, že také energetické hospodářství a podniky, které produkují výrobky v oblasti energetiky, tyto podniky chci taky zahrnout do programu. Znamená to tedy, že budeme udávat určité projekty výzkumu, které by měly vypadat zajímavě pro podniky a prostředky pro tyto projekty abychom získávali jednak od koncernu, ale také od rozpočtu EU a jednotlivých členských států. Je třeba, aby zde existovalo partnerství, aby všichni spolupracovali. Je třeba zde spojit síly a snažit se díky těmto spojeným silám dosáhnout odpovídajících výsledků. Doplňující otázka? Děkuji, pane Musíte mít na paměti, že tento výbor vás bude podporovat, až se budeme bavit o strategických technologických plánech. Další otázka, co se týče jarního samitu. Ten musí připravit energetický akční plán eh, v letech 2010 eh, až 2014. Jak chcete přispět k tomuto dokumentu, který bude prezentován na jarním summitu? Via. Pokud eh, nás schválíte jako komisi, při první schůzi budeme připravovat podklady pro summit v březnu. Já samozřejmě také přispěju svým dílem, pokud jde o otázku energetiku a ochranu klimatu. A pokud jde o to, do jaké míry se o tom bude hovořit na summitu a vedle hospodářské krize a dalších témat. Samozřejmě je třeba postupovat rychle. 1. února by měla komise vstoupit do své funkce, takže času nebude na zbyt. Já informálně bych chtěl nabídnout výboru, že bychom se v únoru mohli sejít a neformálně prodiskutovat to, jaká témata by se měla diskutovat na summitu. A také by bylo dobré se podívat na to, jak to můžeme spojit s ambicemi španělského předsednictví. Takže v únoru bych si chtěl udělat čas na takovouto aktivitu a vše s vámi prokonzultovat. Další otázka, Markus Pípe. No. Pane Oettingere, Máme chytrou. Eh, od vás jsme dnes zažili skutečně velice inteligentní směs znalostí a vizí, ale pozvání na karetní hru asi nebude moci být přijato, protože tam jsou jenom černé nebo bílé karty a nevím, jak byste s tím naložili. Já bych to možná konkretizoval. Eh, Popisovali jsme tu přechod do roku 2020 s konkrétními cíly, čím rychleji, tím lépe. Triumfy, které máme již nyní v rukou pro dosažení těchto cílů, jsou eh, obchod eh, s emisními povolenkami eh, v mnoha zemích, zákony o unbundlingu, máme již nyní určitou energetickou účinnost, občané platí 70% už daň při, při hm, čerpání benzínu. Kdo to má zaplatit? Mm, musíme eh, brát v potaz také sociální rozměr. Eh, budeme mít i za těchto okolností stále ještě tu společnou vizi, že dosáhneme těch 20%, eh, pane Ettingere. <laughs> Na tu otázku bychom mohli jednat celý večer, abych ji mohl zodpovědět. Jasné je, že strategie musí mít úspěch a cíl musí být co možná nejambicioznější ale stále ještě ráň pro jeho dosažení. U lokálního průmyslu e, jsou nutné takové cíle, které budou sloužit přežití tohoto průmyslu na místě jak zachování pracovních příležitostí. Pakliže cíl je tak vysoký, že nebude nikým akceptován e, a všichni odejdou, pak by ochrana klimatu jako nástroj byl nesprávný. A e, myslím si, že tady je skutečně velice e, cit, nutný velice citlivý přístup. A nikdo e, neví na té mm, ose času 2020-2030, jaký bude konkrétní průběh jednak vývoje hospodářství ve světě, ale také akceptance v ostatních regionech světa. A proto je zapotřebí vizí, takových vizí, které je třeba v průběhu doby také korigovat. Čili nejenom jet eh, tam, kam oči dohlédnou, vize jsou nezbytné, ale jemné dolaďování a korektury na cestě jsou nezbytné. A to, myslím si, je to citlivé putování, které musíme společně absolvovat. Já jsem pro ctižádostivé vize. Rád je podepíši, pakliže bude vždycky existovat možnost korektury, když nahlédneme, že tato bude nutná. V tom případě eh, je třeba mít také ochoty ke korekturám, protože člověk získává nové poznatky a když se člověk stanoví 30-40 leté plány, tyto korektury musí být také možné. Dodatečná otázka, pane kolego? Dodatečná otázka týkající se příštích pěti let, pane Ettingere. Vaše osobní cíle, které jste si přece vzal vy v budoucích pěti letech, podle čeho bychom vás po pěti letech měli poměřovat a hodnotit? Já bych rád udržel lépe řečeno, zpětně získal konkurenceschopnost Evropské unie v průmyslu tam, kde ji ztratila a chtěl bych přispět k trvale udržitelnému hospodářství a chtěl bych také eh, dát prostor novým ekologickým technologiím a domnívám se, že e, zelená energie, ale takové technologie jako smart grid, umožňují vybudování inteligentních sítí a to budou do budoucna rozhodující faktory. Domnívám se, že celá řada protikladů se rozpustí a někdo, kdo mm, přichází s ideologií do sálu, by je měl raději odložit v šatně, protože bychom měli odložit ideologie a orientovat se podle fakt a čísel tak, abychom stvárnili perspektivně a v souladu s ekologií našich dalších pět let a já se domnívám, že Lisabonská smlouva nám k tomu dává dodatečnou základnu. Děkuji, kolega Paška. Děkuji za slovo, vážený pane komisaři. Mluvil jste o potřebě diversifikovat zdroje energie v Evropě a o vytvoření energetického mixu, který by nám pomáhal předcházet krizovým situacím. Já jsem tady určitým nevyužitým potenciálem energie je hledání vhodné energie. A já znám dunajskou strategii. Já bych se chtěla zeptat, jestli máte nějakou představu o tom, jak využít potenciál, který se skrývá ve vodních strojích. Die Donaustrategie ist mir Dunajská strategie, to je pro mě srdeční záležitost. Z pohledu mé země eh, Rýn je eh, hlavní eh, první řekou Evropy a Dunaj je rozšířením Evropy. Přilehlé státy Dunaje jsou pro mě důležitou kulturní i ekonomickou oblastí. Když pluju po Rýnu, vidím, jak hodně je hospodářsky využíván. Je zde mnoho přístavů, je zde mnoho, mnoho dopravy. A u Dunaje tomu tak není. V Bělehradu a v Budapešti je velice málo vodní dopravy. Někde dokonce vůbec nic. Zároveň se zde málo využívá vodní energie. Já si myslím, že je třeba mít strategický plán pro využití Dunaje pro vodní dopravu a také pro budování vodních elektráren, podobně jako je tomu u Rýna. To si myslím, že je něco, čeho bychom měli v následujících letech dosáhnout. Děkuji. Ještě bych se ptal na jiné téma. Mluvil jste o tom, že jsme dobře zvládli energetickou krizi na začátku minulého roku díky tvrdým vyjednáváním s Ukrajinou a s Ruskem. Slovenská republika by nemusela být několik dní bez plynu, protože na svém území má velké zásobníky plynu, které byly plné. Soukromí vlastníci těchto zásobníků, tedy evropské společnosti, ale nebyli ochotné poskytnout plyn státu, na jehož území zásobníky jsou. Já bych se chtěl zeptat, co je možné v budoucnu dělat s tím, aby evropské společnosti se nechovaly ke svým obyvatelům jako hyeny. Energie je tržní zboží. Je to ale také zboží, které potřebuje veřejnost. Já si myslím, že monopolní postavení nesmí být zneužíváno. Já zde vidím určitý závazek eh, pro společné blaho, který musí mít energetické společnosti. Já bych uvedl jeden příklad. Pokud nějaká země prokazatelně má problémy, to znamená, že nedostává dodávky plynu standardní cestou, potom si umím představit, že společnosti a také zásobníky mají na základě veřejného blaha uvolnit svoje, svoje zásoby státu. Zde by měla být určitá povinnost dodávat za tržní ceny. Otázka vlastnictví a společného blaha, to jsou otázky, které je třeba vnímat v oblasti energetiky velice citlivě. A především v případech, kdy základní dodávky energie vypadnou, tak jak už se stalo. Děkuji za odpovědě. Kolega Balšo. Děkuji, pane předsedo. Pane Ottingere, všichni se můžeme shodnout na tom, že v 21. století je energie velice důležitá, podobně jako voda, potraviny. Nicméně se neustále bavíme o zabezpečených dodávkách energie, bereme to spíš jako technickou záležitost a nebavíme se o přístupnosti, to, že si to lidé mohou dovolit. V některých zemích, jako například u nás, v Maďarsku, se nesmírně zvýšily ceny, přičemž dodavatelé energie měli ohromné zisky. Takže můj dotaz zní, pokud věříte v sociální spravedlnost eh, ve službě ve veřejném zájmu, tak jaká praktická opatření chcete přijmout, abyste snížil energetickou chudobu? Um- Děkuji. Prosím, pane Ettingere, máte slovo. Že je důležité, aby každý občan měl teplé bydlení v studenou a teplou vodu a e, dostatečný přísun energie, která je v souladu s naší představou důstojného bydlení, je jistě jasným cílem. Bez energií u nás nikdo nemusí žít. Sázím na to, že naše opatření ve smyslu budování přepravních cest, e, konsolidace vnitřního trhu, povede k tomu, že vývoj cen spěje k tomu, že energie budou zaplatitelné. E, e, protože se musíme starat o to, abychom neohrozili tuto možnost energie zaplatit. Téma energie také závisí na veřejné debatě. Měli bychom vyvinout určitý etický kodex, aby energetické podniky někoho neodpojily jenom proto, že 14 dnů nezaplatil účet. Za třetí, z německého práva znám také jinou oblast, která je nezbytná pro život, a to je spojení s bankou. To znamená například úprava, že u nás existující spořitelně mají povinnost každému nabídnout účet a nerozlišovali, kdo si bude moci účet založit a kdo ne eh, protože tady mají eh, odpovíd. Já si dokážu představit určitou povinnost dodávky. Domnívám se však, že eh, usměrňování cen, regulace konkurenceschopnost a vnitřní trh mají přednost pro dosažení našeho cíle. Smím vám dát příležitost dodatečné otázce, pane kolego? Tartom a Finanzplatz című német folyóirat legújabb szám. No, tady v roce mám poslední vítězk Finanzplatz, což je včerejší vydání, kde sociální ekonomika je považována jako základní koncepci, která neselhala. Já pevně věřím, že můžete, musíte jednat v souladu s veřejným zájmem a zajímalo by mě, jestli budete prosazovat zájmy sociální ekonomiky. Herr Pane Oettingere. Máte příležitost k odpovědi. E, ve finanční oblasti selhali jednotliví bankéři, protože nedodrželi finanční produkty, e, které slíbili. Domnívám se, že v bankovní oblasti je třeba dosáhnout dalekosáhlých změn pro závazky bankéřů a pro záruku finančních produktů. V této oblasti sázím na to, že se na úrovni Evropské unie dohodneme a budeme mít také standardy pro bezpečnost finančních produktů a trvalou udržitelnost eh, v rámci konání bankovních představenstev, protože to nemůže pokračovat tak, jak se to vyvíjelo před dvěma lety. Já a to ale nepřenáším na jiné branže. Já pocházím z oblasti malých a středně velkých podniků a mohu v celé řadě rodinných podniků nebo ve jménu rodinných podniků říci, že oni jsou zakořeněni v sociální kultuře vůči svým zaměstnancům, vůči svým partnerům, čili poprosil bych o to, abychom z jednoho odvětví a z jednoho účastníka nesoudili negativně celé tržní hospodářství a další účastníky trhu. Opak je pravdou. V oblasti energetiky se domnívám, že sociální tržní hospodářství musí obsahovat oba přívlastky, sociální i tržní, a je třeba to ještě obohatit o ekologickou dimenzi. To znamená, ekologická dimenze, sociologická a tržní jsou tři rovno, stejnohodnotné dimenze. Pane Ettingrem, moc krát děkujeme, odpověděl jste na mnoho otázek a podle pravidel vám nyní dávám na závěr ještě možnost závěrečného projevu, abyste mohl ještě na závěr mít několik poznámek. Takže máte pět minut času, pane Ettingre, prosím. Já vám mnohokrát děkuji za atmosféru, která mi připadala mnohem příjemnější, než všichni předvídali. Takže byli jste velice fér. Z vašich otázek, a které byly nejenom otázkami, ale i stanovisky, jsem si vzpomněla, všimnul, jak důležitá je tato věc pro vás. Mám tedy jasné odhadlání a mít s vámi intenzivní pracovní kontakt při zasedání vašeho výboru, také ve Štrasburku. A budu také rád se s vámi setkávat neformálně, bez pořadu jednání, kde budeme moci hovořit celá otevřeně o cílech a, a také a, případných předsudcích. Já jsem velice otevřen a jsem připraven spolupracovat se všemi stranami. Všechny strany jsou pro mě stejně důležité. Cíle jsou jasné a mnoho kroků už bylo učiněno, v těch budeme pokračovat a další kroky učiníme. Ve článku 194 vnímám určitý závazek a také velkou šanci. Naplnit tento závazek, to je podle mého názoru naše mise pro následujících pět let. Je to mise vaše, mise rady a také mise moje. A jako poskytovatele služeb pro vás. A já doufám, že mi dáte svoji důvěru. A dnes jsme jednali velice kolegiálně a férově a já jsem se v této atmosféře cítil velice dobře. Přeji vám dobrý den. Pane ministerský předsedo, potlesk ukazuje, že i kolegové měli dobrý pocit z tohoto rozhovoru. Já vám děkuji za zodpovězení otázek, za vaši angažovanost. A koordinátoři se sejdou ve dvě hodiny a ve výboru se sejdeme ještě dnes tě večer při slyšení a dalšího kandidáta. Srdečně děkuji.